So, ich bitte doch alle, die Plätze einzuheben und wir fangen jetzt an. Takže začneme. Tagesordnungspunkt 15. Začneme bodem číslo 15 a sice k fluorovaným skleníkovým plynům a dávám hned slovo našemu panu zpravodaji, eh, panu Eichhartovi. Děkuji, pane předsedo. Takže eh, asi všichni víme, o čem se, o co se tu jedná. Takže takzvané F-plyny pokud se nesplní to, co si přijeme od ETS, budeme muset řešit klimatické změny jinou cestou, například prostřednictvím fluorované skleníkové plyny. Uh, možná, aby se vykompenzoval neúspěch z minulého týdne. Asi vás potěší, že se tedy bavíme nyní o tomto. Máme druhou výměnu názoru. Poprvé jsme si spíše obecně vyměňovali názory, když tedy ležel na stole návrh komise a má zpráva. Nyní už máme pozměňovací návrhy, jich celkem 415 a společně se stínovými zpravodaji pracujeme na kompromisních pozměňovacích návrzích. To znamená, v první řadě bych hlavně chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za to, jak spolupracovali se mnou na vytváření těch kompromisních návrhů. A já si myslím, kde můžeme najít kompromisy rozhodně, samozřejmě ve věci přílohy, kde se hovoří tedy o těch zákazech, uvedení na trhu, to je rozsáhlá příloha, tam tedy nyní vypracováváme kompromisy, kde na jednu stranu se snažíme pracovat na základě toho, co vyplývá z nařízení ODS, a na druhé straně ale vidíme, že je třeba nechat určitý prostor, určitou flexibilitu pro výjimku a podobně. To znamená, na těchto kompromisech nyní pracujeme a doufám, že se nám podaří z toho vytěžit hodně. Také o zákazu v oblasti služeb se snažíme vytvořit kompromisy, abychom zajistili tedy to, co spadá do toho zákazu ve službách, co už je mimo. Tady tedy zase vytváříme kompromisy a napojeno na to pak je vzhledem k tomu tedy, jaký druh kompromisu se snažíme dosáhnout, tak i o to, o ten program na postupné ukoncova, ukončování, protože zatím úplný eh, jasný dopad nevíme. My se snažíme, aby tato postupná fáze vedla k úplnému zákazu. Tady záleží na tom, jak, do jaké míry tedy budeme ambiciozní v tom postupném ukončování Tady zase samozřejmě spolupracujeme úzce s komisí. Myslím si, že ještě bude probíhat diskuze na téma těch kompromisů ohledně vyškolování, akreditací, o systému poplatku. Také proběhla první výměna názoru právě na toto téma těchto kompromisů a myslím, že jsme na dobré cestě k dosažení dohody. A pak samozřejmě ještě je tu jedna záležitost, jako je tedy ten eh, předběžný eh, za zákaz. Tady uvidíme tedy, hm, zda i v tomto se nám podaří dosáhnout kompromisu. Ještě to není rozhodnuto a spolupracujeme na tom se stínovými zpravodaji. Takže to je víceméně eh, zhrnutě vše o kompromisech co se týče spolupráce se stínovými zpravodaji, myslím, že všichni si přejí, abychom dosáhli nějaké společné pozice, aby se celá záležitost pohla vpřed. Já tímto chci poděkovat i komisi za velice otevřený přístup eh, k této tématice, že se vždycky snaží nám na pomoci i pochopit ty technické záležitosti. Stejně tak chci poděkovat eh, irskému předsednictví i nadcházejícímu litevskému předsednictví, které se snaží zajistit to, aby mezi námi třemi institucemi opravdu panovala zhoda. A já si myslím, že to je nyní vše. Nevidím to úplně všechny stínové zpravodaje, ale vidím, že je to alespoň Richard, který ty stínové zpravodaje zastupuje, takže to je z mé strany vše. Děkuji mnohokrát. A nyní dostane slovo Eh, tedy stínový zpravodaj pan, pan, pan Banky, ale zastupuje ho pan Richard. Já tedy jsem stínový zpravodaj stínového zpravodaje. Stínový zpravodaj se omlouvá, protože má důležitou akci ve svém volebním obvodu, ale přesto eh, mám v jeho jménu, ale i ve svém osobním jménu chci poděkovat kolegovi za jeho pracovní metodu. Myslím si, že zvolil výborný kooperativní přístup a pracovali jsme skutečně rychle a orientovaně na cíl. Eh, za nás mohu říci, že eh, v zásadě eh, jsme velice za text komise a určité záležitosti, které byly dodatečně uh, E, k textu připojeny, nám, se nám moc nelíbí, ale myslím si, že zatím vyjednávání o kompromisech běží dobře a jsme na dobré cestě e, společně něčeho dobrého dosáhnout. Dovolte, abych začal s tím service ban. I tady se domníváme, že chceme na 50 tun, místo na e, prostě navržený 40 tun, toté místo 2150 jsme pro 2050 a rádi bychom měli určité výjimky, kde prostě technicky bude dělat smysl, bude mít smysl, e, kde to bude mít smysl. Musíme tady prostě zvážit záležitosti pro bezpečnost e, bez bezpečnost lidí, jedná se o zákaz servisu. Eh, technické výjimky musíme udělat, ale je op- velice obtížné někdy najít alternativy. To znamená, musíme vždycky zachovat eh, v naší pozornosti cíl, ale také eh, reálnost. To znamená ne vylít dítě s vaničkou. Eh, určité úpravy mají samozřejmě smysl u těho, u těho aplikace minus 50 stupňů a i tady už jsme v návrhu dosáhli eh, kompromisu, se kterým můžeme souhlasit. Co se týče eh, zákazu znovu nabíjení recharge ban, tady se domníváme, že zákazy mají být plněny jenom odborníky a hm, na základě e, plynu plynů v přepravě by se to mělo vyloučit. Mm, ale myslím si, že by to e, při, znamenalo vytvoření pracovních příležitostí a vytvořilo by to a eh, z, přispělo by to k řešení příliš velkého množství e, fluorovaných e, uhlovodíků či skleníkových plynů. Zatím s určitými věcmi nemůžeme souhlasit, ale celkově dávám kolegovi zpravodaj za pravdu. Když se snažíme zachránit klima, musíme prostě pracovat na mm, všech oblastech, zejména v sektoru nejrůznějších eh, druhů plynů skleníkové plyny zůstávají velice dlouho v atmosféře, je třeba hledat eh, alternativu, ale děkuji rozhodně za pozitivní přístup. Děkuji mnohokrát Richardovi a teď Jola. Děkuji. Myslím si, že je dobré, když dospějeme v mnoha oblastech ke kompromisům. Děkuji taku panu Eichhutovi za koordinaci, kterou vykonává. E, fluory zodpovídají asi z 10% za oteplování. A to není maličkost to je opravdu velké sousto, když zvážíme, že zemědělství přispívá až 12 až 13 k oteplování, tak bychom se měli opravdu zaměřit na tyto plyny při zamezení globálního oteplování. V říjnu v Kijevu je se pokusíme o dohodnutí nové dohody pro fluorovodíky a to bude v rámci Montrealského protokolu a právě proto stojí za to se podívat na legislativu, která vznikla v důsledku Montrealského protokolu. My jsme tenkrát byli velice úspěšní v oblasti zákazu. Vyslali jsme jasný signál trhu a FC CFC, tyto látky jsme byli schopni, eh, schopni zamezit a zakázat a nyní musíme podobně postupovat i u těch fluorovaných skleníkových plynů. A právě proto musíme stanovit jasný časový rámec pro ukončení vypouštění fluorovaných skleníkových plynů. Neboť my jsme zjistili, že existuje celá řada alternativ. Na tomto místě místě jsou to také firmy ze Španělska, Italska, Řecka, které mohou nabídnout alternativy. Na evropském trhu je celá řada firm, které čekají na to, že nyní se začnou využívat alternativy, které ne, jsou příznivé pro klima. A právě proto bychom měli zákazy využít. A samozřejmě máme tady také jeden odstavec, který umožňuje výjimky. A komise by měla mít možnost navrhnout výjimky na žádost členského státu. A v tom příslušném členském státu to bude pravděpodobně průmyslové odvětví, které bude chtít výjimku, ale ta výjimka by měla být e, malá, jinak vznikne švýcarský sír a nic jinak nezískáme. Zákaz servisu a údržby e, je dobrá věc, měly by se používat recyklované plyny v těch stávajících zařízení a neměly by se vyrábět nové fluorované plyny. A právě proto servis je nástrojem, který bychom měli využít. A e, pot tom e, také zákaz e, plnění. Tady již slyším námitky průmyslu a tady se musíme dozvědět od komise, co si představuje a jak bychom to mohli společně s průmyslem vyřešit výrobci mají mít e, větší odpovědnost především v oblasti využívání recyklovaných plynů a tady jsme předložili pozměňovací návrh 165. A nyní ještě k tomu poplatku. Poplatek za přidělení kvót. My e, transformujeme plyny téměř ve všech odvětvích a my proto potřebujeme také monitoring, kontrolu a také kvalifikovaný personál. Někteří již se do toho pustili, ostatní zatím ještě ne, ale při byliž na představa byla následující že by Evropská unie přispívala jistou pomocí a na to měly přispět právě také tyto příspěvky a poplatky. A já se domnívám, že bychom neměli e, stanovit žádné číslo v rámci zákona 10, 23, 30 euro. Pokud tyto poplatky budou vybírány, pak by se měly vybírat prostřednictvím live programu a sice na evropské úrovni. Já jsem zatím neslyšel žádnou jinou dobrou alternativu, kdo by peníze spravoval a jak by se to všechno zaonačilo. O tom se musí ještě jednat a to je také ještě otázka, která není úplně vyřešena. Děkuji zpravodaji a ostatním kolegům. Domnívám se, že v mnoha oblastech dospějeme ke kompromisům. Také si myslím, že alternativy na trhu existují a existují ve vyšší míře, než o čem nás přesvědčují lobbysté. Já se domnívám, že Evropa zde může sehrát svou roli tak, aby se oprostila od látek, které ničí životní prostředí. Děkuji vám, děkuji a nyní se přečtu seznam řečníků. Kellenen und ale se hlásil kolega Kramer a kolegyně Grostet. Nikdo další se o slovo nehlásí a není kolega Citakakis. Well, uh, thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat Basovi za dobrou práci a velice dobrou tvůrčí atmosféru při práci a za otevřený způsob projednávání tohoto tématu. V duchu otevřenosti budu i dále pokračovat. Toto to není úprava, která bude mít jednotné dopady po celé Evropě. Většina F plynů, především v klimatizaci, se využívají většinou na jihu a alternativy se vyrábějí na eh, severu. A tady Jolainen hovořil o řeckých podnicích ale já o nich nevím, zatím nás nekontaktovali. Skutečná otázka zní, zdali tady existují řecké podniky. Máme miliony řeckých podniků, které mají jednu až tři osobu, tak tady musíme po, smýšlet reálně. Uh, my také víme, že existují klimatické rozdíly, které eh, také vedou k tomu, že alternativy na jihu potom jsou dražší. Takže navrhované řešení je řešení, které by podle mého názoru mohlo fungovat ale měl by tady existovat poplatek. Nemůžeme to nechat otevřené, tak aby toto bylo rozhodnuto ex post. Máme takové dobré rčení v Řecku, že poté, co někde zaplatíte peníze, tak stejně vám nikdo žádnou chybu neuzná. Takže musíme vědět, o čem hovoříme. Jestliže nechceme stanovit konkrétní cenu. Já jsem byl rozumný ve svém pozivovacím návrhu a navrhl jsem 20 euro na místo 10, ale mohli bychom tady také navrhnout cenu za povolenky. Takže tento poplatek musí existovat a musí být také zapracován tento poplatek do legislativy. Nemůžeme to nechat rozhodnout komisi. Eh, je to politická záležitost. Technické záležitosti musí připravit komise, ale jak to bude rozloženo, na jakém základě to bude fungovat, musíme rozhodnout zde a nyní. A nyní zákazy. Já se domnívám, že v zákazech musíme pokračovat a já jsem ochoten v této oblasti k kompromisu, ale musíme se také snažit minimalizovat ekonomické náklady této legislativy, protože hovoříme o poměrně vysoké ceně, především v zemích, kde potřebujete klimatizaci a kde v létě jsou vysoké teploty. Takže jedna cesta, jak toto udělat, by bylo zavedení používání recyklovaných F plynů v co největší míře. Toto je také důležité, protože ve skutečném životě nekontrolujeme, co se s těmito plyny děje, když nebudeme mít silný plyn pro, eh, trh pro recyklaci. My si budeme říkat, že jsou recyklovány, ale tyto plyny se budou vypouštět do atmosféry a vlastně eh, pak eh, k ničemu nepřispějeme. Takže musíme mít opravdu silný trh pro recyklaci plynů a tímto způsobem by toto ustanovení, tyto úpravy mohly být ještě účinnější. Já tady navrhuji prodloužení o 18 měsíců, jenom jestliže se budou používat recyklované plyny pro příslušný produkt. Tak, aby tady byla pobídka pro sbírání, sběr těchto plynů, protože my v současné době nevíme, kdy tyto plyny jsou. Jestliže vám někdo řekne, že má seznam všech subjektů a zařízení, kde F plyny jsou, tak si z vás dělá blázny, protože my ve skutečnosti nevíme, kde se F plyny nalézají. Ale my máme také trh pro recyklované F-plyny. Většina těchto plynů však v současné době recyklována není a jsou vypouštěny do atmosféry. Já si myslím, že takto bychom měli postupovat u, u zákazu servisu, protože se servisuje zařízení, které ještě se může používat, ale protože bude zákaz servisu, pak lidé už nebudou moci tato zařízení používat. Jděte potom do malého řeznictví a řekněte řezníkovi, že si musí koupit nové zařízení, protože je zde zákaz provádění servisu. Takže zákaz provádění servisu musí mít také delší obdobu ukončení používání těchto plynů. A to je všechno z mé strany. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám, Děkuji vám za zajímavý příspěvek. A jako další dostává slovo pan kolega Kelenen. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Také já bych v první řadě chtěl poděkovat Basovi za splnění jeho role zpravodaje. Chopil se té role s eh, správnou mírou humoru a nadšení. A eh, myslím si, že pro přehnanou regulaci je vždycky dobré eh, přistupovat k tomu s značnou dávkou humoru. Uvidíme, jak to dopadne. Principiálně naše skupina podporuje ten záměr, abychom se přesunuli k opravdu řádným alternativám, které budou příznivé pro klima. Měli bychom se tu řídit tím, že tento přesun musí být technicky i hospodářsky proveditelný a měl by se vyhnout dalšímu hospodářskému zatížení, zejména na malé podniky. Chopím se některých těch eh, bodů, které tu zazněly. V první řadě to postupné snižování, to podporujeme, nicméně eh, je třeba se zabývat i otázkou reprofilingu a na některých těch stanovených eh, cílů, které těžko budou dosažitelné. Máme tu některé chladicí zařízení, u kterých ten potenciál globálního oteplování může být i nyní nízký Některé pozměňovací návrhy v této věci byly eh, navrženy, jako například číslo 5, které navrhují i jiné cesty snižování. Pak, co se týče těch zákazů, tady nejsme úplně proti mm, pokud tedy budou dostatečné alternativy, ano, přistupujeme k zákazům, ale předložili jsme návrhy, které si přejí rozšířit tu působnost těch těch zákazů, jako například pro oblast Floridu sírového. Pak otázka těch produktů a konečnosti jejich užitečného eh, života. Tady máme také několik pozměňovacích návrhů. Pak eh, ta míra 40, nebo ten limit 40 projektům a lhůta leden 2017, to si myslím, že je příliš brzo. Je třeba brát v potaz eh, to množství přístrojů, které ukončí svou životnost do té doby. Pokud si přejeme být tedy opravdu zelení, tak myslím si, že eh, je eh, dobré zvážit znovu ještě tuto lhůtu. Co se týče Eh, školení, certifikaci. Tady jsme předložili několik pozměňovacích návrhů k článku 8. Naším záměrem eh, bylo následující, aby všichni podnikatele vynaložili dostatečné úsilí a řádně implementovali tato ustanovení ve prospěch školení, certifikaci, aby se splnily všechny požadavky, ale aby tyto změny nebyly příliš nákladné a zatěžující pro podniky. Co se týče těch eh, poplatků za přidělení kvót, tady to představuje zásadní změnu, ale ta by mohla vést k velkým finančním nákladům. Je třeba tuto část mechanismu ještě řádně zhodnotit. Nevíme, jak by to fungovalo v reálu. Vidíme tu spíše tu otázku velkého zatížení, takže něco takového nepřijímáme. Pak, co se týče aktů v přenesené pravomoci, tady máme opravdu obavy o řádném využití aktů v přenesené pravomoci ohledně tohoto návrhu zejména co se týče určitých pravomocí přidělených komisi v článku 9 odstavec 3 ohledně výjimek upřednostňovali bychom takový systém, eh, který popisujeme v pozměňovacím návrhu 211, kde je požadavek na komise o určité časové omezení a výjimky pro určité výrobky, výrobky pokud tam budou eh, zapojeny určité eh, stanovené technologie. Takže to je zhrnutě všechno. Těším se na nadcházející debatu a další spolupráci s panem zpravodajem. Děkuji paní Nejprve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, který se velice snažil už při prvním setkání eh, o vyvážený kompromis. Eh, návrh eh, už poukázal na určité slabiny komisního návrhu a musíme pokračovat v práci na nich. Eh, komise eh, předpokládá face down, ale to je příliš eh, nedostatečné, protože kvóty nejsou dostatečně přísné. Aby se prostě ne, abychom neměli škodlivé F plyny dlouho v atmosféře, potřebujeme zákazy. Já jsem dala určité pozměňovací návrhy, které vyžadují dřívější zákaz jejich používání e, a e, do roku 2015 a, v některých také případech 2020, v určitých výjimečných případech po něco později. To je určitě um, reálné. Teď e, se jedná o to, abychom zabránili oslabení té úpravy, protože průmysl udělá něco jenom, když to EU bude vyžadovat. V momentě, kdy budou zákazy EU etablované, tak budou malé firmy investovat do toho, aby přizpůsobili svou výrobu poptávce. Tato logika by neměla být přátelům trhu příliš cizí. Zákazy v této situaci přispívají k ochraně klimatu, ale také k bezpečnosti plánování a jsou jedinou myslitelnou cestou. Zákazy však působí pouze tehdy, pakliže neotevírají dveře eh, bezbřehým výjimkám. S pohledem na pozměňovací návrhy vidím velké nebezpečí, že svazek výjimek by tady prostě <clears throat> znamenal právě takový případ. Bylo by kontraproduktivní dát členským státům do ruky možnost, aby mohli Eh, dávat neomezené výjimky. Na tomto místě si doufám, že najdeme společnou pozici, ale ještě jednou bych chtěla zdůraznit, že nařízení splní svůj účel teprve tehdy, když uzavřeme veškeré mezery uniku bez tlaku a bez toho, aniž legislativec vezme uzdu přesně pevně do ruky, nebude, nedojde k omezení eh, úniku skleníkových plynů do atmosféry. Děkuji mnohokrát, nyní kolega Holger Kramer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, samozřejmě nejsem stínovým zpravodajem, ale se zájmem beru na vědomí, že se tady pracuje na kompromisech, které jistě také podpořím a jistě jdou správným směrem. Eh, chtěl bych předeslat, Chtěl bych tedy eh, mm, tak trošku mm, hovořit proti tomu, co tady zaznělo, že musíme kompenzovat backloadingem, eh, protože tady F-plyny tady nejsou proto, aby byly vysílány do atmosféry, ale aby byly využívány pro eh, využití k technickým účelům. Eh, to znamená, že je to jistě velice obtížná oblast, ale domnívám se, že to není dobrý přístup, čili tento přístup bychom neměli sledovat. Jenom poznámek, nechci to tady prodlužovat. Kolegové přede mnou už na to upozornili. Ten FaceTime, který navrhuje komise, je velice ambiciozní. Musíme také vždycky zohledňovat, že to všecko nebude zadarmo Eh, když se takové předpisy eh, udělají, budou to vyžadovat peníze a také jiná ekologická opatření, které, která budou muset podniky vyvinout. Takže návrh komise v této oblasti není reálný a my bychom v našem výboru měli eh, přizpůsobit tyto záležitosti k servisu. To, co komise navrhuje, je zničení hodnot zákonem. Eh, protože zařízení, která ještě nejsou odepsána, by nesměla být používána. No to se tedy ptám, eh, kdo v jakém světě žije ten, který to předepisuje. Od roku 2020 už by se nemělo vůbec tedy smět udržovat to, není vůbec vhodné pro praxi, to je třeba říci ale se zájmem beru na vědomí, že se tady pracuje na pozměňovacích návrzích, i já sám jsem některé podal, a že se tady pracuje na kompromisních alternativách. Joe Lannen tady ještě udělal určitou poznámku. Samozřejmě alternativy existují vždycky ke všemu, ale je třeba zohlednit, že čím přísnější je potenciál globálního oteplování, tím vyšší to je fyzikální zákon. Je také hořlavost. Eh, to znamená, čím ekologičtější je plyn, tím větší riziko je tady eh, ohně. To znamená, musí tady být kontrolovatelnost a ovladatelnost těch alternativních zařízení. Je třeba, eh, abychom to neignorovali a nepomůže nám, když budeme mít alternativy, které existují vždycky, které jsou klima, ekologické pro klima, ale které které eh, zvyšují eh, použití energie v příslušném zařízení. Jak říkám, alternativy existují vždycky, i když nám průmysl říká něco jiného, neplatí to tedy vždy, mm, to zejména o této široké palety eh, použití je třeba rozhodnout, ale je třeba skutečně postupovat střízlivě stejně tak. Mm, když se podíváme na funkční zkoušení zařízení, Eh, je třeba, aby se zařízení dali už do toho a ne teprve u zákazníka na tomto místě. Eh, je třeba přeskoumat, zda je to skutečně blízké praxi. A teď poslední věta. Když navrhujeme předpisy face downu, tak to nemůže platit jenom pro výrobce EU, ale musí to platit také pro dovozce, protože jinak by to nebylo eh, z hlediska konkurence velice dobré eh, z hlediska hospodářské soutěže. Musí to platit pro ostatní eh, i z třetích zemí. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a François Groste. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jedná se o téma, která se nám může zdát eh, specificky technické, ale které má důsledky nejenom ekologické, ale také ekonomické. Návrh komise se mi zdá být rozumný, zdá je pravdou, že když se podíváme na zprávu zpravodaje, tak jsou tady návrhy v jeho zprávě, které se mi zdají dostatečně poměrně nereálné zejména co mi chybí, jedná se o návrhy, eh, které budou těžko respektovatelné výrobci. Domnívám se tedy, že třeba v reálu eh, vůči této zprávě dát více času a více možnosti průmyslu a je třeba také uznat, že bude nezbytné během určité doby mít prostě určitý počet výjimek, Eh, a zejména se mi jedná o eh, zdravotní sektor, protože tady jsou výrobky, eh, které jsou prostě vytvořeny tak, které že využívají F-plyny, zejména inhalátory a domnívám se, že zdraví je konečným cílem, definitivním cílem a proto je třeba akceptovat takovéto výjimky a také, a to už tady zaznělo z ústních předřečníků, je třeba vzít v útaz lokální e, podmínky. Víme, že na jihu je větší teplo, na severu je větší zima a proto tedy, když se podíváme na klimatizace na CO2, tak někde nejsou aktuální v některých zemích. A dále e, pozměňovací návrh. Co se týče existence schůdných alternativ, tyto alternativy musí reflektovat realitu trhu. A Tady se domnívám, že je důležité, protože zakázat používání těchto eh, fluorovaných skleníkových plynů musí mít své alternativy, a, ale stanovování lhůt, které jsou, musí být eh, lhůty rozumné protože je důležité, abychom se vyrovnali také s tím, eh, že eh, to, se to bude týkat malých a středně velkých podniků a je třeba vyloučit z tohoto zákazu a z používání eh, ty, kteří operují na velice nízkých teplotách a také autorizovat používání recyklovaných chladících zařízení. A pak, co se týče osob, které jsou v kontaktu eh, s eh, přístroji, které, které obsahují SF6, hm, tady je třeba eh, říci, že není nutné specifické školení pro osoby, které jsou pouze v elektrickém kontaktu, protože to jsou přístroje, které jsou hermeticky uzavřené. To znamená, že tady není vůbec, nedochází ke kontaktu s těmito plyny neexistuje žádná schodná alternativa v, tomto, eh, v, ob, v této oblasti SF6. Zdá se mi ekologicky a ekonomicky nebezpečné je zakázat. To znamená, bylo by důležité vyhodnotit alternativy, než se dospěje k zákazu SF6 pro nová zařízení. To jsem chtěla říci obecně. Děkuji. Děkuji a nyní dostane slovo komisi pan Schwarz. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla nejdříve poděkovat zpravodaji za skvělou spolupráci, nejenom s ním osobně, ale také se stínovými zpravodaji. Také mu děkuji za jeho nadšení, protože to nám dává naději, že toto téma dotáhneme letos ještě do konce, což je pro nás velice důležité. Pokud se týče face downu, tak my tady máme určité také bezpečnostní marže e, my musíme také zabezpečit, aby výrobci zařízení mohli přizpůsobit své vyráběné zařízení. Návrhovaný poplatek za přidělení kvót tak se domníváme, že toto je problematická záležitost. Především, když bereme v potaz výši poplatku v návrhu, protože tady se nehovoří o správním poplatku, ale vlastně hovoříme o dani. A došlo-li k ukončení face downu, a potom vedle toho existuje daň, tak tyto dvě věci nefungují úplně dobře. Takže my bychom spíše měli stanovit vyšší e, daně jestli, či poplatky, jestliže chceme ukončit celý proces a vysoký poplatek potom se promítne v cenách pro spotřebitele. To znamená, koncový spotřebitel bude muset platit vyšší ceny, jestliže poplatek bude vysoký. A tady musíme postupovat opatrně. Pokud se týče dodatečných zákazů, tak tady jsme viděli, že je tady chuť k dalším zákazům a včasným základům. Komise je toho názoru, že phase down by byl dostatečný systém pro vytváření alternativ. My se nedomníváme tedy, že tyto dodatečné zákazy jsou nutné. My bychom ještě jednou chtěli upozornit na to, o čem hovořil pan Leinen. Hovořil o švýcarském síru a to znamená, že jde o to, abychom opravdu neměli mezery v našich nařízeních a nechceme tedy tím pádem schvalovat tak také výjimky, protože my se eventuálně s příslušnými aktéry nedohodneme o tom, které výjimky by měly být poskytnuty. Takže není to zřejmě tak snadné, jak to vypadá. Pokud se týče zákazu servisu, tak my jsme rádi, že zpravodaj chce eh, zúžit oblast působnosti, takže jde o to, abychom se zabývali pouze zařízeními, kde také spotřebitel z výměny zařízení může očekávat také vyšší účinnost celého zařízení, tak aby to nevedlo k dalším nákladům. My se také ptáme, zdali zákaz plnění předem to všechno zachrání když se předkládal návrh, tak to byla nejlepší alternativa, kterou jsme měli ale také jsme ochotni se zabývat dalšími návrhy, ale zatím tady nejsme přesvědčeni o tom, že tady existuje hodně alternativ. A posléze, pokud se týče rozložení nákladů v rámci EU, F plyny se používají ve všech členských státech a v mnoha využití není žádný velký rozdíl mezi jihem a severem. Je jasné, že klimatizace se víc využívá na jihu, ale to však neznamená, že náklady budou na jihu zákonitě vyšší. Jenom tehdy, když koupíte nový produkt, který bude obsahovat alternativu, tak Potom samozřejmě to souvisí s cenami, ale tyto ceny zatím eh, nejsou založeny na eh, hromadné výrobě. Takže až bude zavedena hromadná výroba, tak pravděpodobně nedojde k žádnému velkému nárůstu. Eh, hovořilo se o řeckých firmách. V roce 2007 jedna řecká firma vyhrála právě takovouto soutěž cíkající se CO2 eh, v komerčních využití a je to velká firma, nejsou to pouze tedy malé a střední firmy, které fungují na trhu. Takže to je z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji vám a tímto chci dát slovo na závěr zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a kolegům za jejich přínos. Eh, u většiny záležitostí si, jste si vyslechli, že se nám asi podaří dosáhnout kompromisu ale samozřejmě všichni si uvědomují, že se tady snažíme najít nějakou střední cestu mezi těmi, kteří říkají, že si nepřejí příliš mnoho výjimek, marží a pak zase ostatní říkají opatrně s těmi výjimkami. Takže pokusíme se tady, tady najít společnou řeč. Ohledně toho poplatku, ta otázka to byla prodiskutovávána již eh, značně. Snažíme se dosáhnout kompromisu myslím si, že jsme dosáhli nějakého pokroku. Uvědomuji si, že je to eh, důvod k obavám ze strany komise ale lidé z komise jsou již tak poevropštění, že si ani neuvědomují, že i v jejich zemích mají různé daně. Třeba jako v Dánsku, možná jste na to už zapomněla, jste tady příliš dlouho v Bruselu. Vaše země toto uplatňuje už s velkým úspěchem dokonce. To je zvláštní. Někdy opravdu eh, necháváte zkušenosti ze své země stranou. Ale ještě bych chtěl říct si paní Grostet, která bohužel odešla, ty obavy ohledně malých a středních podniků, ty já chápu a sdílím, ale řekněme to jasně. Například v této fázi, co se týče toho odděleného systému klimatizací, tady 90% těchto zařízení se vyrábí v Číně. Takže přesně, o co nám tu jde stimulovat inovace v Evropě. O to se tu snažíme, proto tu máme ty zákazy a postupné snižování. Toto je jejich záměr. Má to dát výhody malým a středním podnikům a ne těm velkým, které dovážejí svůj materiál zejména z Číny. Takže pro některé lidi toto stále ještě není jasné. Oni pořád mají takovou předem stanovenou obavu, ale v podstatě je to milné. Takže toto zamýšlíme těmi zákazy. Pak eh, Teodorus, který bohužel také odešel, nevím, zda to má alespoň asistenty, také ne. Ty zákazy napomáhají také vyřešit tu otázku regionálních rozdílů, protože pokud tam budete mít zákazy v oblastech, kde už existují alternativy, tak vlastně ta kvóta se zachovává pro taková zařízení, kde jsou ještě rozdíly. Pomáhá to vyřešit ty regionální rozdíly. A v tomto smyslu vlastně o co se tu snažíme, je dát dohromady takové nařízení, které vlastně bude řešit ty regionální rozdíly prostřednictvím poplatku, ale také prostřednictvím zákazu, kde by se tedy uplatňovaly ty poplatky tam, kde je to zapotřeby a tam, kde už jsou dostupné alternativy, tam dochází tedy k zákazu. Pak ty inhalátory, jak říkala paní um, Grostet, ano, tady dochází také k emisím plynu. Podívejte se na ty míry úniku, je to odůvodněné, ale když se podíváte na ty inhalátory, to je takové malé množství a proto eh, se jimi vůbec nezabýváme a dá se to zvládnout prostřednictvím stávajícího systému kvót ještě do roku 2000 30, tam je nějaká stanovená míra 16 A Myslím si, že víceméně toto byly ty nejdůležitější připomínky. Ještě k zákazu servisu, k tomu, co řekl Richard, co to zamýšlíme, je omezit působnost a zároveň ale zajistit, že pokud omezíme tu působnost, tak ta data můžete posunout dál. Ono to bude mít zase dopad na to postupné snižování. Přejeme si vytvořit konzistentní dokument, kde se zobrazí ty obavy všech, budou tam nějaké zákazy, ne za stolik výjimek, budeme brát v potaz regionální rozdíly, pokusíme se, aby to bylo pokryto, napomůžeme malým a středním podnikům, vytvoříme konzistentní legislativu a já tímto děkuji všem stínovým zpravodajům a myslím si, že opravdu se nám podaří dosáhnout kvalitního textu. Tímto děkuji i komisi a těším se i na další kroky na radě, ale v první řadě propracujeme se těmi kompromisními návrhy a vyčkejme tedy do května. Je wichtig. Děkuji mnohokrát. Je důležité, aby se prostě pracovalo na kompromisech, aby to prošlo také v plénu hlasování ve výboru máme 19. června a v plénu, v plénu debata v plénu a hlasování musí být ještě definováno. Děkuji mnohokrát za diskusy a teď budeme hned pokračovat se zprávou Setrin Beliérové. Okay, thank you. Sandrine Bellier, you have the floor, please. Děkuji, Sandrine, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Dvě eh, předběžné poznámky. Ráda bych vám řekla, že eh, tady bylo zaslán informace týkající se vysvětlujícího prohlášení eh, zpravodajky v angličtině a také bych vám chtěla říci, že dnes ráno v mé prezentaci se budu zároveň zaobírat oběma zprávami, eh, kterými jsem byla pověřena Evropským parlamentem. Za prvé tedy eh, o Nagojském protokolu a za druhé eh, nařízení, které se vztahuje na ratifikaci tohoto protokolu, nařízení komise. Čím se zaobíráme v této smlouvě? Eh, jedná se eh, o to, abychom bojovali proti, bio, eh, proti poškozování bio diverzity, která je naším úkolem eh, jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni, eh, zejména tváří v tvář ztrátám, které se stále zjišťují. 25 eh, tisíc jednotlivých druhů vymizí každý rok. Na IUCN je celá řada dalších druhů zvířat, které jsou ohroženy vyhynutím. Na základě úbytku se ztrácí 7 celosvětového HDP pro naše společnosti dochází tím tedy eh, k ekologickým, ekonomickým škodám. Kdybychom nejednali, znamenalo by to, že povede k poškození dalšímu ekosystému, a že e, prostě kvalita vody a půdy bude stále horší a je třeba tedy využívat tuto biologickou rozmanitost, a protože když se podíváme na ekologickou a sociální krizi, dokází tady ke ztrátám 50 milion eur ročně. Jak říkám, bylo to, bylo to, je to 7% celosvětového HDP do roku 2050. Paradoxně právě v biologické rozmanitosti se nachází nevyčerpatelný zdroj inovací a odvětvů pro vědecký výzkum, eh, pro technologické aplikace eh, pro celé lidstvo a to je právě důležité eh, pro spravedlivé a rovnocené rozdílení přínosů plynoucích z využívání přírodních zdrojů. V roce 2010 byla schválena zpráva mého kolegy, který hovořil o e, biorozmanitosti, která nám dnes míží. A jistě je to imenzní e, rezervace e, a zásobárna mož- různých možností. Protokol z Nagoje Eh, se zaobírá různými dynamikami akcí a Evropská unie se angažovala eh, v tom, že, vypracoval, že komise chce vypracovat nařízení, čili mělo dojít k ratifikaci a mělo dojít k novému právnímu nástroji evropskému, který by umožnil eh, přístup ke spravedlivému a rovnocenému rozdělování přínosů plynoucích z využívání přírodních zdrojů a s nimi spojených tradičních znalostí. Evropská unie byla největším aktorem eh, při schvalování Nagojského protokolu v roce 2010. Náš parlament hrál velikou roli v této oblasti delegací, která byla velmi aktivní na místě. Eh, Vedl můj kolega Jo Leinen a také v usnesení, které vyzvalo Evropskou unii a členské státy, aby tady hrály vedoucí roli. Eh, a zejména tady byla velkou aktérkou paní Langen. Tento protokol eh, se staví na třech pilířích světového Eh, využívání biodiverzity eh, a pro rok 2012 na základě strategie, která začíná eh, důležitou etapou. Ráda bych vám připomněla, že Evropská unie už tři roky byla motorem pro vyjednávání a naším zájmem a naše soudržnost vyžaduje, abychom skutečně se účastnili také v roce 2014 v Jižní Koreji příštích jednání. Eh, musíme zachovat naše vedoucí postavení, ale v tom případě musíme co možná nejrychleji mít legislativní nástroj, který nám umožní co možná nejdříve schválit Nagojský protokol a e, transponovat ho. Eh, máme tady četné subjekty, které se týkají genetické, využívají biotechnologický průmysl, farmaceutický průmysl, kosmetický průmysl, potravinářský průmysl, ale nejenom ten, protože máme dlouhou tradici ve sbírkách týkající se eh, různých genetických zdrojů v zahradách, ve sbírkách, v univerzitách je třeba eh, zajistit trvalý přístup k těmto genetickým zdrojům, které se, eh, se nacházejí zejména v třetích státech. Je třeba je zachovat a je třeba s těmito zemi mít partnerství eh, na vzájemných dohodách abychom v kontextu ekonomické, morální a politické krize, která zaplavila Evropu, dostali našim povinnostem je třeba, abychom naši ekonomii skutečně eh, dali do hodnot etiky eh, Evropské unii a do její, čili do její etické morální odpovědnosti. Na základě návrhu Evropské komise eh, se počítá s komunitárním nařízením, které by mělo být co možná nejblíže, co se týče ducha a litery této mezinárodní smlouvy. Mohla byste mluvit po něco tišeji, eh, protože je těžko slyšet překlad. Je mi to líto. Ano, méně rychle pochápu to a méně silně. Jak víte, je to tedy námět, který je pro mě nesmírně důležitý a to já v tomu vehementně věnuji veškerou svou energii, abych nenechala žádnou pohybnost, na pochyb, žádnou pochybnost o tom, jak důležité pro mě je, aby se co možná nejdříve eh, podepsala umluva o biologické rozmanitosti Nagojského protokolu. Čili je třeba respektovat hodnoty Evropské unie na základě návrhy, e, návrhu Evropské komise a počítá se s tím, že naše nařízení by bylo co možná nejblíže textu Nagojského protokolu, aby se zabezpečilo, že všichni e, subjekty Evropské unie budou mít maximální právní jistotu, aby došlo k harmonizace proti nelegálním postupům a také podnítit eh, inovace v jasném rámci, které umožňují, umožní trvale uživat trvalé užívání biologické rozmanitosti eh, pro blaho všech. Co se týče návrhu Komise, návrh komise v říjnu minulého roku předložila svůj návrh. Týká se přístupu k biologické rozmanitosti a spravedlivému a roz, rovnocenému rozdělování přínosů plynoucích z užívání přírodních zdrojů. Mm, jedná se tady o povinnosti uživatelů. E, na řízení e, artikuluje vlastně zejména článek 4, kde jsou tyto povinnosti uživatelů, článek 7, kde jsou kontrolní body v uživatelském řetězci, e, článek 9, kde se jedná o respektování čla- a, a, e, povinností a článek 11, kde se jedná o postěji v rámci nerespektování těch povinností. Nařízení komise nebo návrh nařízení je zajímavé na evropské úrovni, tedy na, na úpravu na evropské úrovni, ale Eh, míjí zásadní věc, která se týká spravedlivého a rovnoceného rozdělení přínosů plynoucích z využívání přírodních zdrojů a sice o jasné a aplikabilní používání eh, těchto genetických zdrojů. A to navrhuji já, protože navrhuji, aby komise se držela více ducha a litery Eh, Nagojského protokolu. V současném nařízení je třeba zachovat biodiverzitu eh, přes mechanismu akce, eh, přístupu a rovnoměrnému rozdělování pro hlavní uživatele evropské a pro četné eh, subjekty eh, je to nezbytné. Mezi těmito posledními je důležité vysledovatelnost a právní bezpečnost během celého uživatelského řetězce. To je prostě klíčový bod, kterému jsem věnovala specifickou pozornost aby eh, z benefických zdrojů mohli nést užitek všichni evropští občané, malé podniky, sbírky i soukromé, i veřejné, vědecké výzkumné organizace, aby se nezapomnělo také na země a na populaci, odkud pochází tyto genetické zdroje. Navrhuji vám tedy v dalším bodu, abych eh, další navrh, naři, navr, návrh. Navrhuji, aby nejprve byly integrovány objekty biodiverzity, tak jak je to definováno v článku 1 Nagojského protokolu a aby se to týkalo všech subjektů v rámci uživatelského řetězce. Za druhé, definice slovo po slově by se tady měl zachovat litera Nagojského protokolu o biodiverzitě, eh, protože komise tady mm, došla k nové definici. Dále navrhuji, aby mm, se tady eh, také eh, objevil návrh zákazu při porušování a také sankce při nerespektování povinností a v tomto smyslu také navrhuji, aby Evropská unie definovala co je trestní čin biopiráctví, aby byly stanoveny příslušné rámce, eh, zejména eh, eh, v pro to, že dnes je to morální porušování, ale je třeba, aby to bylo také definováno jako trestný čin toto biopiráctví. Zároveň navrhuji, aby se zlepšila bezpečnost eh, eh, při využívání genetických zdrojů. Každý užitel eh, musí mít novou smlouvu, pakliže jeho způsob užívání je jiný, než jak to bylo definováno v předešlém návrhu, v předešlé smlouvě. Takový mechanismus by umožnil zabezpečit integritu uživatelského řetězce a posílit bezpečnost. Pro uživatele by se tím zaručilo opravdové rovnoměrné rozdělování přínosů a umožnilo by to aktivity po eh, uživatelů eh, Eh, když se podíváme na kinetické zdroje historické, eh, pro kterých eh, tento, tato zásada nebyla v, definována a extra teritoriální záležitosti navrhuji, aby byl založen fond Evropské unie, který bude moci dlouhodobě přispívat ke globálnímu mnohostrannému mechanismu rozdělení přínesu tak, jak je stanoveno v článku 10 Nagojského protokolu a pro který se Evropská unie při jednáních také plně angažovalo. Cílem, abych tady uzavřela, je nezbytné posílit také oznamování, eh, oznamovací povinnosti, tak jak je to definováno ve článku 7, aby se definoval proces vysledovatelnosti a, a aby se prostě nerozlišovaly výzkumné e, projekty soukromé a veřejné. E, a tak, jak to stanoví Nagojský protokol, aby také se tady postupovalo správně s patenty, co se týká genetických zdrojů. E, pouhé oznámení by se také mělo týkat e, v evropském systému e, tam, kde to ještě nepodléhá nějaké evidovatelnosti, protože to umožní snížit počet kontrol a snížit administrativní zátěž, tak jak to stanoví článek 9 a e, bylo by to závazné pro podniky. Nepochybuji v tomto stady o kapacitě našeho parlamentu pro zlepšení návrhu komise e, pro schválení tohoto nařízení a o ratifikaci nakojského protokolu e, aby to bylo skutečně efektivním mechanismem. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům už teď z nejrůznějších politických skupin a nejrůznějších aktérům a mělo by nám to umožnit eh, najít skutečně eh, dobrý návrh, dospěch k dobrému návrhu, abychom zabezpečili zachování biodiverzity eh, rovnocené a trvale udržitelné. Počítám s vaší pomocí a budu se těšit na vaše komentáře a návrhy. Děkuji. Thank you very much, Sandrine. Děkuji, Andrin, děkuji vám za vaši oddanost a nadšení vůči tomuto komplikovanému tématu. A nyní se chci obrátit na stínové zpravodaje z jednotlivých politických skupin. A jako první bude hovořit paní Jaha Juzo na místo paní Gutierrez. Děkuji, pane předsedo. Ano, já tu zastupuji paní Gutierrez, která musela odejít první řadě chci poblahopřát paní zpravodajce za její nadšení. Je to obdivuhodné, s jakým nadšením se vrhla do této zprávy. Nicméně za paní Gutierrez chceme říci, že tato zpráva, která si přeje, aby se uplatňoval gojský protokol v Evropské unii, si nepřeje zaměnit tento protokol a to by mělo být eh, naprosto jasné a mělo by být tedy vše v souladu eh, s tímto protokolem. Proto ty pozměňovací návrhy eh, tady paní zpravodajky si kladou ale za cíl změnit tento nagojský protokol. Jsou tu určité oblasti jako zachování, řízení genetických zdrojů, Eh, v oblastech, které nejsou podrobeny svrchovanosti členských států, zejména eh, na eh, moři v mezinárodních vodách. A proto předložila pozměňovací návrhy, které se rozšiřují na aktiv přenesené pravomoci, tedy vztahují se na Evropskou komisi v této oblasti. A myslíme si, že tady se zachází příliš daleko. Nagojský protokol nehovoří jenom o genetických zdrojích, které jsou podrobeny svrchovanosti členských států. Proto bychom neměli za zacházet dále než samotný protokol. Tyto návrhy paní zpravodajky nemohou být z tohoto důvodu přijaty, protože se vzdalujeme od protokolu a pouze to by se mělo uplatňovat. Pak eh, schopnost sankcí, eh, tak jak to rozvíjí paní zpravodajka ve svých návrzích, Nevím, do jaké míry tyto sankce mohou být nadměrné a budou v souladu s legálností. Protokol nabízí celou řadu prostředků, které je možné v této věci rozvíjet a je zásadní zahrnout určité definice, které lépe eh, umožní uplatňovat protokol. Katalog genetických zdrojů jeho vytvoření, to je velice důležité jak mezi členskými státy, tak mezi třetími zeměmi. Nagojský protokol toto stanovuje ve svém článku 7, proto je důležité rozvíjet. rozvíje tento bod, aby se zajistila lepší kontrola genetických zdrojů. Také je důležité rozvíjet eh, výzkumnou schopnost, co se týče mm, pokrytí genetických zdrojů. Zase je to obsaženo v protokolu a myslím si, že tady jak parlament, tak komise by v tomto měli učinit určitou legislativní snahu. Uh, Potřebujeme mít k dispozici fondy, tedy nezbytný rozpočet. Měl by existovat rozpočet. Některé návrhy paní Gutierrez jdou v tomto smyslu právě. Děkuji. Thank you, Mrs. Ayuso. Děkuji. Děkuji, paní Ayuso. A další je pan Krytos Arsenis, který bude hovořit jménem pana Poce. Já tady přečtu e, připomínky pana Poce a potom se ještě vyjádřím dále osobně. E, diverzita a boj proti snižování genetické diverzity je velice důležitým tématem. A protože z biologické diverzity těží různé má průmyslová odvětví. A tento návrh se týká především přístupu genetickým zdrojům. Pan Poc by chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za dobrý návrh. Vítá změny definicí, protože definice by měla také odpovídat definici z, Nagojského protokolu podporuje také návrh zpravodajky zlepšit právní jistotu a také eh, k, a jde o to, aby byly vytvořeny předpoklady pro přístup ke genetickým zdrojům. Eh, tak té směrnice se zabývá časovým harmonogramem. Je tady otázka také retroaktivity a budoucí využívání zdrojů, neboť komise se nezabývá využíváním genetických zdrojů které již jsou součástí celkového sběru. Bylo, bude velice těžké jednotlivé zdroje retroaktivně sledovat. A pan Poc také hovoří v této souvislosti o evropské konkurenceschopnosti. Eh, zpravodajka hovoří o tom, že veškeré dosavadní užití má být také spoplatněno. A eh, pan Poc hovoří také o tom, že musíme rozlišovat, co můžeme sdílet zdali to vychází z genetických zdrojů, či vychází se znalostí. A jde o to, abychom zachovali také integritu jednotlivých kontrol. Nařízení se eh, váže především Eh, na Nagojský protokol, ale Nagojský protokol se tím nezlepší. Proto musíme se tímto protokolem dále zabývat. Já obecně chci říci, že já blahopřeji paní zpravodajce a děkuji za její práci. Děkuji Krytonovi a nyní e, za Alde budu hovořit já sám a také zřeknu několik slov. I já bych chtěl poděkovat jak komisi, tak i zpravodajce za skvělou práci. Musíme si uvědomit, že toto je konečné stádium desítky let práce je zajímavé, jak dlouho již svět jedná o tom, jak lépe využívat genetické zdroje. A je také zajímavé podílet se na posledním stádiu tohoto jednání. To však neznamená, že by to bylo snadné. Z právního hlediska je to velice komplikovaná záležitost. Myslím si, že musíme zdůraznit hlavní cíl, což je zachování biodiverzity biologické rozmanitosti. A já osobně jsem toho názoru, že tento protokol je také cestou k monitoringu uh, biologické rozmanitosti a také k tomu, jak biologickou rozmanitost v budoucnosti využívat. Týká se to nejenom sdílení výhod, ale také se to zdí, týká přístupu. My bychom měli zabezpečit, aby veřejné orgány univerzity i také průmysl měl přístup eh, ke genetickým zdrojům tohoto světa, protože uh, tyto zdroje jsou velice cené. Také bych se chtěl vyjádřit k jednotlivým zdůrazněným aspektům. Já podporuji návrh Sandrín posílit due diligence a také toto jde ruku v ruce se zákazy. Bojovat pouze proti piráctví pouze cukříky nefunguje. A já se domnívám, že zde se také můžeme používat z nařízení o lesích, kde také používáme byč. Já také vítám návrh zpravodajky, aby toto bylo navázáno na směrnici o biologické zločinnosti. A já se ptám komise či rady, co si o to myslí, protože Zde nebylo k tomuto seznamu příliš mnoho doplněno, takže se ptám komise a rady, co si o to myslí. Jedna z nejsložitějších záležitostí je, je retroaktivita. A proto se chci zeptat zpravodajky i komise, jak se k tomu postavíme z právního hlediska. Já bych rád měl retroaktivitu, ale chci mít také právní jistopu, jistotu jak pro akademickou obec, tak i pro průmysl. Je z právního hlediska možné, se řídit doporučeními zpravodajky tak, abychom vycházeli eh, především z doby platnosti, eh, vstupu v platnosti eh, protokolu. Já ret, jako retroaktivitu také použ, chápu využívání bio databanky. Takže nemáme již tolik genetických zdrojů v databankách, že bez upřesnění pojmu retroaktivity nevíme, jak eh, hluboko můžeme v této otázce jít. Moje otázka na komisi. Je několik zemí, například jedna velká země jako USA, které nejsou součástí úmluvy. A já, jestli to dobře chápu, jestliže společnost, i americká společnost, chce dát na trh Evropské unie produkty, které obsahují genetické zdroje, tak my musíme také zjistit, zdali za to správně zaplatili. Takže je správná moje domněnka, že aniž USA jsou součástí úmluvy, tak my nadále sledujeme společnosti, když vstupují na evropský trh, anebo je to také velká mezera, či vlastně uh, taková možnost pro evropské společnosti, aby vlastně obcházeli evropské právo a šli tak říkajíc eh, americkou cestou a přitom obcházet Nagojský protokol. Další otázka na zpravodajku a také na komise se týká extra checkpointu včetně patentových úřadů, neboť já jsem slyšel od mnoha subjektů, že to povede k velkým správním nákladům a těm se chceme vyhnout. A proto bych se rád dozvěděl od zpravodajky a od komise, co si o tomto myslí. A na závěr mám ještě dva body. Za prvé, jsem dostal celou řadu žádostí od firem, aby se na ně toto nařízení nevztahovalo. A jestliže začneme otevírat tyto mezery a dávat výjimky firmám, tak nebudeme dělat správnou legislativní práci. Já chci zdůraznit, že v rámci FAO určité sektory jsou již mimo oblast působnosti tohoto nařízení. Takže to je odpověď těm firmám, které žádali o výjimku. A na závěr eh, zpravodajka zmínila fond pro financování zachování biologické rozmanitosti. Tato myšlenka se mi líbí. Já se domnívám, že se jedná o takový provizorní, prozatímní eh, fond, protože úmluva již hovoří o mezinárodním fondu. Já bych se chtěl dozvědět, co si o to myslí komise může to být dobrý nápad, jak dále financovat biologickou rozmanitost protože to je, finance jsou také velkou překážkou v boji proti snižující se biologické rozmanitosti. To je z mé strany všechno a nyní dávám slovo další stínové zpravodajce a to je paní Anna Rozbach. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vám všem srdečně poděkovat. Chci poděkovat za velice angažovanou práci. Děkuji zpravodajce. Také jsem ráda, že se již uskutečnil workshop k tomuto tématu a že i my, stínoví zpravodajové, jsme dobře zapojeni do přípravné práce. Co se mi však líbí méně, jsou jiné části postupu, protože neexistovaly příslušné jazykové verze tohoto tématu, této zprávy. Je to obsahlá zpráva, 555 stránek, takže bylo to pro mě velice obtížné z eh, této zprávu sledovat, protože jsem ji neměla v mateřtině. A po, já se domnívám, že v budoucnosti musíme také Eh, odložit projednání, jestliže nedostaneme včas jazykové verze. A nyní zpráva. Zpráva je velice obsáhlá a naše frakce podporuje Nagojský protokol. Co se nám líbí méně, je to, že návrh komise jde ještě za rámec dohody z Nagoje. To platí například u e, rozšíření definice genetických zdrojů ve srovnání s definicí OSN. My jsme také toho názoru, že ne všechny části protokolu musí být projednávány na komunitární úrovni v prostřednictvím nařízení. My si tady děláme starosti o subsidiaritu a chtěli bychom zdůraznit, že pravomoc v oblasti přístupu ke genetickým zdrojům by měla být nadále na straně členských států. A to se týká také tradičního vědění a znalostí. Toto také spadá do kompetence členských států a nadále by to tak mělo zůstat. Návrh komise a také zpráva se k tomuto tématu vyjadřují, ale my nechceme, aby toto téma bylo přeneseno na komunitární úroveň. My se domníváme, že zdroje v jednotlivých zemích jsou rozlišné a proto členské státy nejlépe vědí, jak s nimi zacházet a nakládat. Já jsem také navštívila Brazílii a jiné státy a když tam hovoříme s domorodci, tak se ukazuje, že mnoho kořínků a listů se využívají pro nejrůznější účely a to tradiční formou. A právě proto se domnívám, že toto bychom my neměli upravovat, že by úpravy měly zůstat na národní úrovni. Pokud se týče kontroly a dozoru, tak tady se nám názor a návrh komise líbí více než návrh zpravodajky. My si myslíme, že takto se to dá pojmout nejúčinněji. My se obáváme, že když se bude předkládat velké množství návrhů, tak to povede k opačnému dopadu. My se také obáváme, že jednotlivé společnosti přenesou toto pole své působnosti mimo Evropu a pak nic nevyřešíme, pak se jednoduše výroba přesune, ale celkově jsme s návrhem spokojeni, ale přesto existuje několik bodů, se kterými se těžko směřujeme. A potom ještě osobně. 26 tisíc druhů mizí každý rok a to je strašná situace. Tady se spravodajkou souhlasím, ale toto také závisí eh, s na tom, že zroste počet eh, světového obyvatelstva a každý člověk chce každý den jíst. A proto potřebujeme stále větší plochy na výrobu potravin. A jak vyřešíme tento problém? To nebude lehké, ale je to problém, který musíme vyřešit. Jinak to špatně dopadne, jinak se nám eh, biologická rozmanitost vymkne z ruky. Já děkuji zpravodajce a těším se na další spolupráci. Děkuji, paní Rozbach. Na seznamu nemám další řečníky přihlášené, takže pokud to tak bude eh, i nadále, rád bych předal slovo zástupci Evropské komise. Je to pan Stilstra, znamělím se. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, eh, že nám umožňujete příležitost poskytnout vám náhled eh, na, na věc. Zazněla tu celá řada otázek a pokusíme se tedy následně odpovědět. Já ostatně předám po mém příspěvku slovo mým kolegům, kteří vám poskytnou odpovědi na vaše konkrétní otázky. A chceme také poděkovat zpravodajce, která správně načrtla ten kontext eh, celého záběru těch věcí na téma biodiverzity a je dobré, aby i vy Eh, i pan předseda jste zdůraznili, že tu tedy pracujeme eh, na téma takové oblasti, o které často hovoříme, tedy o hodnocení ekosystému a o celé té ekonomické dimenzi této tematiky. Tento návrh činí určitý krok vpřed. Uh, Ostatně pan předseda zmínil, že už nějakou dobu se na mezinárodní úrovni v této věci jedná a nyní tedy činíme určitý krok vpřed i směrem k té konečné implementaci. Takže je důležité, abychom i v tom návrhu legislativního textu zvážili, jak nejlépe zaruštit tu řádnou implementaci tohoto textu poté, co bude schválen Navržené nařízení vytváří pravidla pro uživatele genetických zdrojů v EU a také pro sdílení těch přínosů a rovnoměrné rozdělení mezi zeměmi. Po rozsáhlých konzultacích se zúčastněnými stranami a vypracování um, dopadové studie se hovořilo o několika možnostech. Tento návrh je takovým rovnovážným přístupem mezi uživateli, poskytovateli, mezi závazky na mezinárodní úrovni na téma biodiverzity, a také eh, to, jak budou vynakládat členské státy se svými genetickými zdroji. Také se to bude týkat společností, které pracují s genetickými zdroji a dodává to právní eh, zabezpečení právě i pro případy eh, nejrůznějších transakcí, které jsou důležité pro investice, pro výzkum, pro rozvoj, a který, jak bychom si přáli, by měl být založen i na genetických zdrojích. My jako komise si myslíme, že plnění pravidel, která si kladou za cíle ochraňovat poskytovatele, ale také sloužit jako pobídky právě pro navýšení toho počtu transakcí, by měly v konečném důsledku být přínosné, pokud budou rozumně používána. Ještě co se týče hodnocení dopadu a té konzultace zúčastněných stran, tak si myslíme, že ten tento postup je nejlepším způsobem, jak rozdělit i to sdílení nákladů a přínosů. My tedy navrhujeme, aby se používal ten systém due diligence, který tedy si myslíme, že je systém, který se uplatňuje i v legislativě EU o lesním dřevě. Ten systém poskytuje právní jistotu a pobídky pro uživatele v EU, aby mohli i nadále přistupovat k genetickému výzkumu a provádět výzkum. Toho bylo dosaženo také splněním požadavkům na povinnosti a sdílené přínosy. A, a došlo tedy k jednáním pro dosažení tohoto výsledku. Uživatelé si musí uvědomovat, jaké jsou napojené na ge- užívání genetických zdrojů povinnosti a, a mělo by to zajistit i sdílení přínosu. Přejeme si, aby byl minimální, bylo minimální zatížení na uživatele to znamená, aby eh, seznam těch povinností byl poskytován hned na úvodu uživatelům. Tento systém due diligence musí být ale doplněn určitými zárukami, aby byly prováděny kontroly plnění. A z toho důvodu z toho důvodu tedy se vytvoří určité kontrolní, eh, určitá kontrolní místa, která teda zhodnotí, jak i členské státy plní své povinnosti, jak provádějí tyto kontroly prostřednictvím svých příslušných orgánů. Eh, všechna tato pravidla jsme připravili, vypracovali takovým způsobem, aby ten eh, to zatížení eh, bylo v celém tom řetězci rovnoměrně rozdělováno, jak mezi výzkumníky, tak mezi malými i středními podniky. A, a, eh, a mělo by to také zjednodušit práci veřejných orgánů. A samozřejmě by to mělo vést i k šíření nejlepších postupu. A nyní bych, pane předsedo, předal slovo mým kolegům, kteří nejlépe odpoví na vaše konkrétní dotazy. Děkuji, pane předsedo. Já zodpovím některé ty konkrétní dotazy, které tu zazněly. A vyjadříme se také k některým pozměňovacím návrhům paní zpravodajky. V první řadě, co se týče dočasného působnosti toho nařízení. Naše nařízení pokrývá ty genetické zdroje, ke kterému bude přístup poté, co tento text vstoupí v platnost. My si myslíme, že to je realistické řešení a je to v souladu s protokolem, který ale expresivně nehovoří o retroaktivitě. Navíc poskytuje právní jistotu pro uživatele, kteří budou provádět výzkum na základě genetických zdrojů. Vy jste se ptali, zda je legálně možné nabídnout tu možnost retroaktivity. Uh, Samozřejmě později je možné eh, na této úrovni rozhodnout, do jaké míry umožníme retroaktivitu či ne. V našem návrhu eh, si myslím, že retroaktivita to nepomůže a vysvětlíme to. K čemu dochází nyní s genetickými zdroji? Už jste zmínili, máme je k dispozici v Evropě ve sbírkách anebo takové genetické zdroje, u kterých není možné eh, poskytnout záruky, jak je to v Nagojském protokolu v článku 6 probíhá opravdu rozsáhlá debata v rámci CBD o tom, jak vynakládat s takovými konkrétními genetickými zdroji. Návrh globálního mechanismu v článku 10 Nagojského protokolu globálnímu mnohostrannému mechanismu rozdělení. To je taková odpověď na tento problém. Bude to podrobeno ještě budoucí diskuzi, protože poté, co protokol vstoupí v platnost, tak strany rozhodnou o tom, zda potřebujeme vůbec takové modality, jako ten mnohostranný mechanismus rozdělení přínosu. Eh, je to určitý způsob mezinárodního řešení, které by se tedy uplatnilo i tady v Evropě. My si ale myslíme, že je lepší vyčkat na globální řešení v této oblasti a nevměšovat se do probíhajících aktivit které ostatně mohou nabídnout řešení i Evropské unii. Dále, co se týče toho systému due diligence a zákazu biopiráctví, v první řadě bych chtěl říci, že náš návrh se nezabývá přístupovými pravidly, to jasně sdělil můj kolega. My se zabýváme pouze uživatelskými pravidly, a ne přístupovými pravidly, protože proto nemáme pravomoc. Svrchovanost v oblasti genetiky, ta spočívá na členských státech, ne na Evropské unii. V budoucnosti se to může rozšířit, pokud bude důvod intervenovat, ale prozatím vytváříme legislativu pouze pro uživatele. A zvolili jsme to tak poté, co jsme eh, prostudovali všechny možnosti a došli jsme k systému due diligence, který přináší určité povinnosti pro uživatele a také pro stát, aby prováděl kontroly. Je tu rovnováha mezi články 4 a 7 a 9 a 11. Myslíme si, že to je taková poměrně dobrá rovnováha. Je to nákladově efektivní a ochraňuje to zájmy také poskytovatelských zemí. Nemyslíme si, eh, že bychom vylepšili věc, kdybychom zaváděli zákazy na úkor mechanismu due diligence. Myslíme si, že to by poškodilo určité pobídky, které existují pro výzkumníky abychom přijali zákazy, tak potřebujeme v první řadě mezinárodní definice toho, co je nelegální, co je biopiráctví a toto stále na mezinárodní úrovni ještě není jasně definováno. Já bych si tady ostatně rád eh, vyslechl i názor parlamentního výboru pro právní záležitosti. V lednu 2013, když parlament hlasoval o IPR a o snižování chudoby, tak výbor zdůraznil, že je v první řadě třeba definovat, nalézt definici a konsolidovat tuto definici. Co se týče těch mnohostranných kontrolních bodů, my navrhujeme dva kontrolní body. Jeden na počátku uživatelského řetězce, kdy tedy ta osoba, která začíná to používat, bude kontrolována a druhý eh, na výstupu, kdy ta osoba již umistuje výrobek na trh. Myslíme si, že tyto kontrolní body dostatečně jsou v souladu s požadavky mm, kontrol a sankcí, že to dostačující. Ty kontroly nejsou omezeny jenom na to, co jste předložili kontrolnímu místu. Ty kontrolní a kontrolní státy mohou kontrolovat v jakékoliv fázi toho uživatelského řetězce. To je taková určitá rovnováze, rovnováha eh, ve věci těch eh, kontrolních bodů. Samozřejmě, že legislátor může rozhodnout i jiným způsobem, protože to ještě musí být prodiskutováno mezi vámi tady v parlamentu. A nyní, co se týče genetických zdrojů, které se nacházejí za hranicemi národní jurisdikce. Jeden z těch stínových zpravodajů se o tom vyjádřil. Chtěl bych vám připomenout, že Nagojský protokol a CBD se uplatňují pouze na genetické zdroje pod uh, svrchovaností státu. Ty, které se nacházejí na širém moři, jsou mimo kontrolu členských států. Nyní v rámci Anklosu probíhá debata o vytvoření prováděcí dohody uh, úmluvy právě o eh, mořských oblastech mimo svrchovanost státu. A také tu zaznělo to, co dojde, co bude se společností nebo státem, který není signatářem nebo stranou té úmluvy. A pokud tato společnost pracuje na území Evropy, tato společnost bude pokryta pravidly EU, i pokud pochází ze země jako Spojené státy, které nejsou smluvní stranou CBD nebo protokolu. Také jste zmínili to, že jste dostali z různých odvětví stížnosti které, nebo žádosti, které si přejí být vyloučeni z působnosti protokolu. Samozřejmě také my jsme obdrželi podobné žádosti od stejných lidí, kteří uh, si přeji být buď vyloučeni, anebo aby na ně byly uvaleny jiné povinnosti ve srovnání s ostatními uživateli. My si ale myslíme, že Nagojský protokol neumožňuje takový druh výjimek. Ty výjimky v Nagojském protokolu jsou ve článku 4.1, kde se stanoví, kdy specializované mezinárodní nástroje uží, existují, tak se uplatňují tyto a ne protokol. A pokud ne, to jsou dneska, dnes eh, určité genetické dohody pro zemědělství. Je to nějakých 63 rostlin a pouze pro tyto se uplatňují specifické systémy. Další mezinárodní systém po Nagojském protokolu z roku 2011, to je dohoda v rámci VHO o virech a kontrolách v případě chřipkového, eh, chřipkové nákazy. Pak eh, tu někdo hovořil o otázce subsidiarity a o přístupu některých států. Otázka subsidiarity, to jsme ze široka hodnotili v naší eh, dopadové studii. Některé parlamenty se k tomu vyjadřili, požádali nás o stanovisko a my si myslíme, že legislativa v oblasti uživatelské eh, je eh, tu proto tedy, aby se zde nezbytně uplatňovala subsidiarita. Co se týče tradičních poznatků, tak samozřejmě tradiční poznatky zase spadají do svrchovanosti členských států pravidlo ohledně tradičních poznacích, tu může být u nás právě pouze vytvořeno z hlediska toho Eh, uživatele a pokud se to tedy napojí na genetické zdroje, tak pouze pokud to bude pocházet ze třetí země. Já doufám, že jsem odpověděl všechny otázky, pokud ne, ještě to doplním. Ale máme tu ještě jedno doplnění. Já bych se chtěla vyjádřit k prodloužení platnosti směrnice o týkající se boji proti biopiráctví. Mám tady dvě odpovědnost, dvě odpovědi. My jsme proti zahrnutí trestného činu bio, biopiráctví, takže my nepožadujeme doplnění směrnice. A z druhého hlediska my zatím jsme nedokončili naší interní konsultaci a my se totiž domníváme, že toto může být v konfliktu s článku 11, neboť v článku 11, eh, který se zabývá sankcemi, tak tady členské státy smějí vydávat sankce a kdyby v článku 4 byly odkazy na biopiráctví, tak by to již bylo pokryto a potom by se to mohlo dostat do rozporu se sankcemi, které budou muset transponovat členské státy do své legislativy. A potom by doš, mohlo dojít k obecnému rozhodnutí o aktualizaci směrnice za tímto účelem. Děkuji vám, já děkuji komisi a Nyní ještě dávám na závěr slovo zpravodajce a žádám ji, aby také se zabývala ratifikací protokolu. A můžeme hned přejít k dalšímu bodu. Merci, euh, le Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče ratifikace Nagojského protokolu, v tomto stádiu jsem chtěla poděkovat mým kolegům, stínovým zpravodajům za všechny jejich poznámky. Jistě máme před sebou ještě e, rozpravy k tomuto tématu a diskuse v příštích e, týdnech. E, přála bych si dostat co možná nejrychlejší odpovědi týkající se bodů, které tady zazněly. Za prvé, k té otázce, eh, která eh, se kříží týká se vůle posílit systém due diligence systémem sankcí a systémem jasně definovaných zákazů. Eh, v podstatě já jsem se inspirovala pracemi ředitelství týkající se Eh, nelegálních dovozů a také jsem se inspirovalo pracemi Evropského parlamentu a komise eh, v rámci definice trestného činu ilegálního ryb, lovu ryb. A eh, v, z pragmatického pohledu se ví, a můj kolega Gamandy to řekl, Eh, že důležitý, abychom tady měli zásadu důvěry a aby tento nový mechanismus byl užitečný a sloužil skutečně všem uživatelům eh, pro genetické zdroje na evropském území, ale konstatuje se také, eh, že když se podíváme na celou řadu podniků dobré vůle, tady může být ten či onen, který nechce hrát podle pravidel tak eh, eh, jak se to týká například eh, mm, všech subjektů výzkumu, kteří budou dodržovat due diligence, tak prostě mohou být podráženi těmi, kteří nebudou hrát podle pravidel a zneužijí prostě pravidla Každopádně proto byl můj přístup takový, jaký jsem zvolila a že jsem navrhla sankcí, trestních sankcí. E, co se týče biopiráctví, zdá se mi, zdá se mi zajímavé, a mm, diskutovala jsem to i s ekonomickými subjekty, které byly oběti <clears throat> biopiráctví a jiných věcí, záležitostí. Eh, protože by bylo třeba, aby se to dostalo do mechanismu trestu pena, do trestného, ale my se domníváme, že eh, je to sice zatím v návrhu komise odsouzeno morálně, ale nikoliv legálně a trestně. Mm, protože přístup, a tady se hovoří o bioporáctví a morální nespravedlnosti, která se objevuje v momenti, kdy se řídí jaksi zisk z toho přístupu k genetickým zdrojům a e, je třeba organizovat a řídit rozdělení e, těch e, přínosů. A na právní úrovni nezdílím tedy názor komise, protože podle mě je znepokojující představit si, že náš Evropský parlament, který je legislativcem, by nebyl schopen definovat pravidla, definovat právní rámec od okamžiku, kdy mezinárodní rámec eh, nefunguje podle pravidel. Já si myslím, že máme tu kapacitu dát definici biopiráctví a mělo by se o tom diskutovat na mezinárodní úrovni. A vrátím se ještě k tomu, že dnes v Evropské unii v tématu biodiverzity jsme, máme vedoucí postavení, máme skutečně důvěru a máme legitimitu na mezinárodní úrovni. Jsme do určité míry prekurzorem definujeme to, co biopiratství je. A měli bychom prostě bojovat proti eh, takovým praktikám. Co se týče těch nových kontrolních bodů, Můj nápad, má, moje myšlenka byla, dnes existují kontrolní body navržené komisí, eh, které souvisejí s uváděním produktu na trh a nebo s komercializací. je zajímavé zavést nový eh, kontrolní bod oznamování, zejména pro eh, výzkum, ať už je tedy financován soukromými nebo veřejnými institucemi, aby tady byla eh, právní jistota, aby prostě požadavky komercializace fungovaly, ze, fungovaly legálně, protože když někdo investoval nějaký podnik celé roky, k nějakému produktu, aby se pak neodstl ve špatné situaci. Eh, první užívání eh, toho výsledku výzkumu by mělo zaručit vysledovatelnost eh, jak subjektů, tak uživatelů. A není to dodatečná zátěž, domnívám se, protože to, co je Eh, zátěž je to, co je definováno v článku 9, to je kontrola. A čím více budeme mít těch oznamování, tím více budeme v situaci vysledovatelnosti, eh, která může být eh, tedy mm, provozována ze strany členských států i ze strany podniků. Čili nové kontrolní body bychom, novými kontrolními body bychom měli odlehčit celý systém. Ano, už se, už se blížím k závěru, ale ještě jeden důležitý bod, který tady zazněl. Retroaktivita. Návrhy, které eh, jsou obsaženy v nařízení, ale tam se nehovoří o retroaktivitě. Tam se jedná o verifikaci eh, protokolu Nagyského, když se jedná o užívání, eh, když budu tedy co možná nejsrozumitelnější. To, co se využívá, co bylo získáno například výzkumem, v žádném momentu se nežádá, aby tento genetický zdroj eh, podléhal nějakému kontraktu. Ale pakliže eh, ty genetické zdroje, které jsou dnes objektem výzkumu, by se měly dostat do komer- do procesu komercializace, eh, protože Nagojský protokol hovoří o spravedlivém a rovnoceném rozdělování přínosů plynoucích z využívání přírodních zdrojů, byli bychom v novém způsobu užívání a v tom případě podle Nagojského protokolu bychom tady měli mít novou smlouvu, čili to není retroaktivita eh, tak, jak se tomuto slovu běžně rozumí. Nemohu tedy zareagovat na všechny otázky, jistě budeme mít příležitost o tom diskutovat. Pro mě to bude potěšení, ale jenom abych tedy dospěla k závěru, není nezbytné e, hovořit o dalším bodu, a což je ratifikace Nagojského protokolu e, v tom ohledu, že tato ratifikace bude záviset na Eh, příjmu naři, na přijetí nařízení, které eh, bylo obsahem eh, našeho, tohoto bodu naší diskuse. A já doufám, že bude jednomyslně tento protokol ratifikován, který byl podepsán již souborem států s výjimkou dvou. 16 států Mexikem, jinými určitými africkými státy a No, proto je tak významné, abychom ratifikovali Nagojský protokol i vy. Pane předsedo, je důležité, eh, že Spojené státy netvoří část eh, této úmluvy a Nagojský protokol, doufám, dá eh, výhody, dá mm, posílené přínosy evropské úrovni z celosvětového měřítka, protože důležitý je přístup k genetickým zdrojům a po ratifikaci je třeba, abychom skutečně vyvinuli eh, důvěryhodný vztah s našimi partnerem a umožnili usnadněný eh, přístup našim výzkumným eh, organizacím a k těmto zdrojům. Děkuji. Děkuji, Sandrín. Stanovili jsme lhutu pro pozměňovací návrhy 24. května, posléze budeme se zabývat v červnu 18. 19. návrhy ve výboru a v červenci 10. či 11. se bude konat hlasování na plenárním zasedání. A nyní přejdeme k dalšímu bodu na programu a je to otázka na komisi týkající se screeningu novorozenců. Paní Vilmot, eh, chcete ještě jednou položit otázku, nebo můžeme předat slovo přímo komisi? Ano, děkuji, děkuji komisi za zúčast, za účast komise. Bohužel Frederik musela odejít a já mám jenom 10 minut, ale já se domnívám, že toto je důležité téma, protože EU eh, e sehrává důležitou roli v oblasti prevence vzácných onemocnění. A já jsem si také všimla toho, že těžký kombinovaný imunodeficit je příkladem vzácného onemocnění, protože tady se novorozenci narodí s tímto imunodeficitem a jestliže nedojde k diagnostikování tohoto onemocnění, pak děvo, děti většinou umírají v průběhu prvního roku života. Ale tyto děti se mohou i uzdravit a mohou vést eh, posléze také normální život. A tato choroba se může také jednoduše odhalit odhalit prevencí, například odebráním krve. A testování však také ko, E, stojí velice málo, je to méně než 4 eura a také celá řada rodin e, přišla o děti kvůli této chorobě a je opravdu, nám trhá srdce, že tyto tragédie pokračují, i když máme nástroje, jak tomu zabránit. V současné době asi 20 e, federálních států v USA provádějí tuto praxi a prevenci a my v EU máme několik pilotních projektů, kde se tento screening provádí ve Spojeném království. Náš národní výbor se zabývá touto situací a zde můžeme poděkovat eh, eh, panu profesorovi Gaspardu. Eh, samozřejmě zde záleží na každém členském státu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o vzácné onemocnění, tak Evropská unie může doporučit tento screening. E, také rada toto uznala v roce 2009 a také Evropská komise e, e, uznala, že screening je důležitý a my jsme slyšeli, že komise něco navrhne, ale zatím nevíme co. Tak jim, jim Eh, právě imunodeficit lze diagnostikovat a posléze také léčit a proto se ptám, proč to neděláme. Děkuji a těším se na odpověď komise. A než přejdeme k odpovědi komise, pak zde chtějí hovořit ještě dva další řečníci. Jako první paní Aukony. Děkuji, paní, pane předsedo kolegyně, kolegové, Miroslav Mikolášek bohužel nemůže být přítomen a požádal mě, abych hovořila i jeho jménem. Takže já bohužel nejsem připravená, za to se omlouvám, chtěla jsem vám pouze říci, že EPP podporuje také tuto myšlenku. My musíme postupovat preventivně a tak také musíme dělat výzkum těchto vzácných onemocnění. Já si myslím, že to je velice dobrá věc, kterou podporuje i EPP. Děkuji vám. A nyní paní Parvanová za ALDE. Pokud ukončí svůj telefonický rozhovor, máš, te, má, máš tedy eh, slovo. A pokud budeš hovořit stručně, pak si paní Vilmo také ještě vyslechne odpověď komise. Takže já nebudu hovořit a proto můžeme hned dát slovo Evropské komisi. Pan Rhein je tady mezi námi, ano, je tomu tak. Takže screening novorozenců je definován jako... Je definován jako... To detect several health conditions It's available in all EU countries. Je to eh, dostupný screening ve všech eh, členských státech, nicméně ten počet nemocí je rozlišný. Jde to mezi jednou nemocí až 29. V červnu 2009 měla komise akční plán na vzácné choroby. Tam se dali dohromady expertízy z různých členských států a, a prodiskutovalo se toto téma s evropskými partnery. Ehm, šlo o to, aby se vytvořily populační screeningy, aby se respektovaly národní rozhodnutí a pravomoci, aby se celý proces usnadnil, tak komise zavedla výběrové řízení pro hodnocení a právě ty praxe uplatňované v členských státech, eh, co se týče takovýchto textů. Máme tu dokument expertů a eh, výroční detailní zprávu a návrh na vytvoření právě také Evropské sítě exportu a novorozeneckého eh, screeningu. V současné době se navrhuje v rámci veřejného zdravotního systému v EU. Používaná kritéria zahrnují samozřejmě ekonomické eh, témata, Národní eh, panely expertů, jak jsem již řekl, ohodnocují se počty chorob, eh, které jdou od 1 až po 29. Všechno jsou to vzácné choroby, kvality, kontrola kvality, ty, eh, to připadá také na mm, členské státy. Ten Kombinovaný imunodeficit zatím se neprovádí ve všech členských státech. Ve Spojených státech zavedli eh, něco teprve v poslední době, také to není uplatněno ve všech členských státech. V EU pro tuto konkrétní chorobu zatím ještě nic nečiníme, takže podklad pro diskuzi co se týče tedy zahájení této diskuze ve vašem eh, výboru, tady mohu říci, že eh, právě tento imunodeficit u novorozenců to, a rozhodování o něm, to připadá na členské státy. My jako EU můžeme tuto diskuzi povzbudit a zachovávat ten dobrovolný charakter. To znamená, že jakýkoliv nástroj bude analyzovat, zda by screening byl přínosný nebo ne. Uh, Zatím ještě nemáme dostatečný konsenzus pro to, abychom vytvářeli něco na úrovni EU. A Um, opět tento náš pracovní výbor se sejde v červnu tohoto roku, takže prozatím to je vše, co vám mohu za nás sdělit. Děkuji za vaši odpověď a ještě předtím, než předám slovo paní Vilmont, uh, chtěl bych se omluvit panu Bokrosovi, protože e, jsem zapomněl, že jste požádal o slovo, takže prosím o stručnou připomínku. Děkuji. E, já jsem chtěl pohovořit jménem paní Rozba, která musela odejít. Ona také chtěla říci několik mm, připomínek ještě před vyjadřením komise. Uh, když hovoříme o vzácných chorobách, tady si paní Rozbach myslí, že je tu problém té obecné definice, co je vlastně vzácná choroba. A to jak na mezinárodní úrovni, tak i interně na úrovni EU neexistuje nějaká společná definice. Na úrovni EU je to chápáno jako nemoc, která postihuje jednoho ze dvou tisíc obyvatel, ale uh, Například v Dánsku, v její zemi, je to jeden člověk z pěti tisíců. To znamená, co je tedy považováno za vzácnou chorobu v eh, jednom členském státě, nemusí být uplatněno v jiném členském státě, takže uh, jak nahlíží komise na takové ty iniciativy členských států nebo jednotlivých vlád. V roce 2008 komise měla tedy to sdělení o vzácných chorobách a komise tam doporučuje, že povzbuzuje spolupráci, spolupráci a provádění těch screeningů, protože by screeningové, eh, screeningy pro vzácné choroby měly být prioritou. V roce 2009 prosím kolegy, aby se stišili. Rada připravila doporučení a v této oblasti, tedy aby se dali dohromady expertizy a podpořili rozvoj evropských eh, pokynů na testování populace a novorozenecké screeningy. Následně po zhodnocení populace by měly být vytvořeny nové postupy. To bylo sdělení v roce 2012, takže mohla by komise pohovořit o dalších probíhajících aktivitách. Děkuji. Děkuji, pan Bokros, a já bych rád předal eh, slovo paní Vilmot, aby měla příležitost eh, téma uzavřít nebo položila dodatečnou otázku komisi. Děkuji. Ta odpověď komise mne zklamala. Není pravda, že nikde v EU se netestují. Určitě jsou tu regiony v EU, které provádějí tyto testy. Já vím o některých regionech, například v Německu. A ta záležitost této konkrétní choroby. Tady jde o to, že ty děti umírají, pokud to není podchyceno. To znamená, mnoho rodičů mi napsala o úmrtí jejich dětí. Často um, nedojde vůbec k zaznamenání té vzácné choroby. A to je opravdu velice smutné. Tyto děti totiž mohou být vyléčeny, pokud se to podchytí včas. Takže je opravdu smutné, že toto jednoduše dáváme stranou. Samozřejmě je to otázka financí, ale my určitě bychom měli ehm, toto propracovat. A pokud zachráníme život jednoho dítěte, není to dostatečný důvod? Děkuji, paní Belmot. Abychom se vyhli nějakému opakování v této diskuzi, nemyslím si, že je nezbytné dávat znovu slovo Evropské komisi, ty eh, věci, které vyvstaly v tom druhém kole, už eh, ostatně od těch komise pohovořila, takže pokud nebude nikdo vyloženě proti, abych rád přešel k té druhé otázce k ústnímu zodpovědění. To je otázka paní Parvanové a paní Taylorové o budoucích opatření EU v boji proti škodám souvisejícím s alkoholem. Nyní se blížíme k obědu, takže to je příhodná doba. Paní Parvanová, přejete si něco říci předtím, než promluví komise? Thank you very much. Ano, děkuji vám. Alkohol zůstává jednou z největších příčin chronických eh, chorob, kterých je celkom je 60. Takže také vede alkohol k dalším zdravotním eh, po chorobám a eh, Evropan obecně či průměrně vypije více než 12 litrů čistého alkoholu za rok. To znamená, že jsme opravdu velcí eh, pijáci. Dále také poškozuje alkohol mozek, poškozuje potom také rodiny pijáků a dochází také ke ztrátě produktivity a k dopravním chorobám. Jde tedy především o to, abychom snížili spotřebu alkoholu a cíle původní kampaně byly docíleny pouze částečně a hovořilo se v této souvislosti především o stigmatizaci a tak dále. Pokud se týče právě strategie boje proti alkoholu, ta komise nechce tuto strategii aktualizovat a já se komise ptám, zdali nezmění svůj názor. Především vzhledem k tomu, že Světová eh, zdravotnická organizace také eh, charakterizuje a definuje alkoholismus jako těžkou mozkovou závislost. A jak také hodlá tedy toto komise řešit a jak hodlá snížit například spotřebu alkoholu? A jak toto souvisí například také se strategií duševního zdraví. A mě by také zajímalo, zdali máme zde srovnatelné výsledky boje proti alkoholu s, s bojem proti zneužívání tabáku. A do jaké míry také komise se zaměřuje na eh, reklamu eh, alkoholu například pro mladé lidi. A mě by také zajímalo, do jaké míry berete také v potaz, že alkohol je jedním z největších zdrojů nepřenosných chorob. Pokud se týče sociálních a ekonomických nákladů, které jsou odhadnuty kvůli absenterismus až na 150 miliard euro, tak v této souvislosti by mě zajímalo, jak hodláte podporovat zdraví na pracovišti a také do jaké míry hodláte v této souvislosti se zle, zaměřit na zlepšení pracovního prostředí. My máme zde opravdu varující eh, data týkající se škodlivosti alkoholu, ale zde musíme říci, že eh, pouze malá část lidí, kteří zneužívají alkohol, jsou také řádně diagnostikováni. A e, mě by zajímalo, do jaké míry jsou tito lidé léčeni. Thank you, Mrs. Parvanova. Um... Děkuji, paní Parvanová. Já chci dát slovo paní Rebece Taylor a potom by dále chtěli hovořit ještě další kolegové, ale prosím, omezte svou řečnickou dobu, tak aby komise také mohla odpovědět a abychom také dotáhli dnešní program do konce. Máme na programu ještě jeden bod. Paní Taylor, já budu hovořit stručně, já podporuji kolegyni a myslím si, že bychom nyní měli revidovat eh, komunitární strategii v boji proti alkoholu. A také jakákoliv strategie musí vycházet ze společného trhu a z dalších společných věcí. Pan Schlüter. Děkuji, já také budu hovořit velice stručně. Paní Parvanová také hovořila o sociálních médiích. V roce 2006 toto téma nebylo tak důležité, ale dnes je to několika milionový průmysl, kdy se dělá reklama přes sociální média. A například máme také televizi bez hranic tady je také zakázaná reklama na alkohol a mě by zajímalo, jak to vypadá na internetu, protože dnešní internet má stejnou moc jako televize v minulosti. A pak se také ještě ptám, jak to vypadá s eh, kontrolou označování alkoholu v rámci označování potravin. Eh, zde se také měl předložit návrh, kam až jste dospěli. A na závěr ještě další kolega. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji iniciativu kolegyně Parvanové. Já již se celá léta zabývám bojem proti rakovině v Evropském parlamentu a já také vím, že alkoholismus je v této souvislosti rizikovým faktorem mnoho občanů EU nevidí žádnou vazbu mezi e, rakovinou a spotřebou alkoholu, proto také potřebujeme e, sensibilizační kampaň. Nechci hovořit o detailech, ale v každém případě potřebujeme revidovanou strategii, protože Některé cíle stávající strategie ještě nebyly uskutečněny. Já se domnívám, že tuto strategii musíme posílit. A nyní pan Ryan za komisi. Děkuji za všechny tyto otázky a připomínky. Přestože došlo k pokrosu, pokroku na úrovni členských států, pořád na úrovni EU je alkohol velkým problémem je to také problém, co se týče eh, hospodářských strát, dopadů, sociální marginalizace v případě přehnaného užívání. V rámci strategie 2020 eh, se stanovuje, abychom navýšili eh, produktivitu, sociální kohezi, Už tu zazněl ten dokument komise, kde se zdůrazňuje, že toto je důležité nejen pro oblast veřejného zdraví, ale také z důvodu hospodářské situace a také v oblasti prevence veřejného zdraví. V roce 2006 jsme měli strategii na podporu členských států ke snižování škod. Stanovili jsme si pět prioritních témat a byla to tedy určité aktivity společenství, které měly být prováděny v koordinaci s členskými státy, jako například ochrana dětí a mladých, informace občanům o dopadech škodlivého užívání alkoholu, Byly zavedeny také dvě nové struktury v této eh, strategii proti alkoholu. V první řadě je to výbor členských států pro akce proti alkoholu. To jsou tedy aktivity na úrovni národní a pak eh, oblast celo evropská, ta se ostatně eh, tato skupina setkává dnes tady v Bruselu. Měl by z toho vyplynout určitý závazek, co se týče ale dobrovolného přístupu k snižování škod. Nyní končí také ta hodnotící fáze výsledku této strategie v období 2006 až 2012. Výsledky prokazují, že ty prioritní témata identifikovali, že toto téma je relevantní po celé EU a že je důležité, aby tu byla podpora členských států. Nicméně zatím nevidíme nějaké změny eh, v té šabloně eh, užívání, uh, eh, uškodlivého užívání alkoholu. A navíc ta zpráva o hodnocení prokazuje, že je užitečné mít koordinaci na úrovni EU a určitou mobilizaci. Poskytuje i určité cesty pro budoucí postupy. Detailní výsledky tohoto hodnocení budou v brzké době zveřejněny a pomohou určitým způsobem vést naše další kroky podporujeme práci EU na toto téma, protože nadměrné užívání alkoholu opravdu vede k riziku chronických nemocí. Dokud nebude učiněno rozhodnutí o budoucnosti této strategie, i komise e, se bude snažit implementovat stávající strategii a e, využívat maximálně poznatky těch externích hodnocení. Ještě stručně k tomu reflexnímu procesu o chronických nemocech. Ten bude dokončen do konce tohoto roku a následně předložen závěrům rady v prosinci tohoto roku. A ve světle těchto závěrů z prosince komise pak navrhne nadcházející kroky, co se týče tedy prevenci směrem k udržitelnosti našich zdravotních systémů. Eh, chronické nemoci tento přístup eh, zahrnuje také oblast rakoviny a oblast mentálního zdraví. Ještě bych eh, chtěl zmínit ve věci rakoviny. Tady jedna z těch doporučení rady se právě týká i nadměrného užívání alkoholu, protože to také může vést k rakovině a myslím si, že je důležité nezapomenout na tuto skutečnost. Co se týče provádění kampaní, Například jsme tu měli kampaň Evropa proti kouření. Otázka toho, proč bychom měli ano či nezavádět novou kampaň, samozřejmě se týká zase zdrojů a víceletého finančního rámce. Tady to asi nemusím příliš rozvádět. Víte, že máme eh, čím dál méně zdrojů a očekává se od nás více. Takže podle toho asi bude vypadat eventuálně další kampaň podle eh, tedy zdrojů. Otázka označování a otázka toho těch eh, upozornění eh, z důvodu zdraví. My jsme se dotázali našich partnerů z Fora pro alkohol a zdraví na možná ta varování bylo zaveden i tender, na, tedy výběrové řízení na výběr těch nejlepších sdělení a výsledky by se měly objevit ve zprávě ke konci tohoto roku. A jednou z těch hlavních obav jsou tedy určité závazky na mezinárodní úrovni eh, průmysl, alkoholového průmyslu. Tady je důležité tedy zajistit, aby ty mezinárodní závazky, které má odvětví, eh, nějak nenarušovalo celý tento náš proces. Podobná je situace v reklamě. Tady jsou určité dobrovolné závazky v tom, z toho alkoholového fóra. Toto bude také podrobeno externímu hodnocení. Naši kolegové z DG Connect nám dnes ráno řekli, že je to zase napojeno na evropskou legislativu o médiích a o reklamách. Tady se nejedná jenom o reklamy v televizi, ale právě i o celé ty nové eh, technologie, počítačové technologie. To znamená, vyžádá si to zase specifickou studii, která se bude muset zabývat tím, jak reklamy v počítačích e, mohou být zaměřeny na mladé, na děti. Tady už se nejedná jenom o ty klasické kampaně v televizích. Co se týče diagnóz a veřejného zdraví a určitých pokynů pro zdravotníky, tady ty e, zdravotní programy e, nyní dopracovávají určité nástroje, takže pokud tu určité profesní organizace mají nějaké obavy, mohou požádat o podporu prostřednictvím těchto aktivit a rozhodně toto pro nás nadále bude priorita. Děkuji panu Ryanovi. Já se dívám na hodiny, ale vidím, že paní Parvanová se opět hlásí o slovo. Já vám ale mohu dát k dispozici pouze jednu minutu na závěr. Ano, ale mně stačí i méně jenom taková Procedurální připomínka předsedo. Je možné, abychom rozhodli, zda můžeme mít usnesení, Vzhledem k tomu, že ta předchozí strategie již vypršela a je to velice důležité téma, myslím si, že bychom měli rozhodnout tak nějak nakopnout, podpořit eh, tu snahu komise, aby tu byla nějaká kontinuita. Ano, musí to projít ale koordinátory, takže já bych eh, vám doporučil, abyste řekla vašemu koordinátorovi, aby to předložil na příštím zasedání. Nicméně příležitosti jsou omezené, vzhledem k tomu, že končíme náš mandát, tady nemáme v programu příliš velký prostor, ale rozhodně to sdělte koordinátorům. A tímto bych rád ukončil projednání této otázky k ústnímu zodpovězení a máme tu poslední bod na pořadu jednání a tím je výměna názoru se zástupci komise ohledně rozhodčích řízení mezi investory a státy. Thank you very much, chair. Děkuji, pane předsedo. To je záležitost, která je opravdu alarmující pro nás, jakožto pracovní skupinu socialistů a demokratů v Envy. Proběhlo eh, zasedání eh, tento týden, kde jsme o tom diskutovali a já jsem byl jmenován naším koordinátorem, abych právě pohovořil na toto téma. O co se tu vlastně jedná? Po Lisabonské smlouvě mm, jsme získali čtyři eh, dohody na ochranu investorů. Prochází to tedy legislativou Evropské unie. Mělo to zajistit to, aby tyto dohody byly demokratičtější, aby ochraňovaly více životní prostředí a lidská práva. Nicméně třeba zvolit formát. V té první eh, žádosti nebo v prvním úrovni uplatňování těchto pravidel, těchto nových pravomocí, tak jsme měli dohodu mezi EU a Kanadu a tam se prokázalo, že nakonec to méně ochraňovalo životní prostředí a více poškozovalo demokracii. Takže v první řadě toto jsou dohody, kdy tedy e, tu máme ty určité mechanismy pro investory, které by měly ochraňovat zahraniční investice. To znamená, kdo investuje po světě. Uh, takže když se podíváte na deset prvních zemích, tak jsou to eh, Hongkong, Čína s miliardami eh, v investic. Evropa tam prostě není, to najdete někde na spodku toho listu. To musíme mít na paměti, kdo vlastně nyní v Evrop- eh, ve světě investuje. Evropa už není líder, Evropa je v krizi a nemáme tu investice, ani nejsme mezi těmi zeměmi s nejlepšími výsledky. Ale k, nebudeme ochraňovat zájmy Číny. Tady ani nejde o to, či, zem, či zájmy budeme ochraňovat. Tady jde o to, zda ochraňujeme zájmy občanů anebo zájmy nadnárodních společností. Já uvedu jenom příklad, několik číselných údajů. Například v roce eh, v 90. letech globální míra investic byla v hodnotě 2 triliony dolarů. V roce 2011 to bylo 21 trilionů amerických dolarů a nyní je to 100 tisíc eh, nadnárodních firm, které mají více než milion poboček. A to znamená, že tu máme opravdu velké riziko toho, že když eh, podepíšete špatnou dohodu například s Kanadou nebo později se Spojenými státy, tak pro některé, několik málo zemí toto může být využíváno prostřednictvím mnoha společností po celém světě, i když nemají sídlo v Kanadě, protože tam mají pobočky. A to je takzvaný treaty shopping, kdy vlastně společnosti používají nebo využívají jakékoliv dohody, aby mohli nějakým způsobem napadnout legislativu z jiné části světa. Takže jak se s tím vypořádat? Investorské eh, mechanismy dávají pravidla společnostem, pouze zahraničním společnostem, aby mohli napadnout jakoukoliv dohodu, i dohodu z Evropské unie, i například na, na základě rozhodnutí Evropského parlamentu, jakoukoliv dohodu, ale ne u Evropského soudu, ani u Národního soudu, ale u, u roz, arbitrážního soudu, kde, jak víte, je tam nějakých 14 soudců, kteří rotují, a nebo jsou to soudci jmenováni jednou stranou nebo druhou a oni rozhodnou o tom, zda to, co my tady rozhodneme, je správné nebo ne. A ty náklady jsou obrovské. Náklady na jeden případ mohou jít až na přes 30 milionů za stát pro jeden případ. Já vám uvedu příklad z roku 2003 v České republice, která měla dohodu, která právě toto zahrnovala. Tam došlo k napadení k námitce a musela to být kompenzace společnosti v hodnotě několik milionů eur plus úroky. Ušlé úroky. <clears throat> A samozřejmě my víme, že tyto záležitosti jen těžko vyřešíme v zemích, které zažívají krizi. Ale je to důležité. Nejedná se jenom o to, že by společnost, a zase to uvedu příkladem, jak tomu bylo v případě eh, Trinity Shopping. Společnost Philip Morris napadne eh, legislativu pro oblast tabáku, o které jsme tu hovořili, eh, legislativu Austrálie. A Filip Austrálie um, má dohodu se Singapurem. V eh, Singapuru je pobočka. Tady nešlo o konkrétní případ Austrálie, ale právě Singapuru. A tady máme tu doložku o ochranu investorů a došlo tedy k námitce eh, právě toho jednotného balení pro cigarety. Oni to tedy napadli napadli něco, co rozhodla Austrálie a neprošlo to tedy národními soudy a pro, prochází to není právě tím investorským mechanismem. A další záležitost, a ještě budu potřebovat minutu nebo dvě, je financování ze třetích stran Financování ze třetích stran, a to je v případě, kdy jsou tu hedge fondy, dávají finanční prostředky společnostem, čekají, až tedy se neuplatní tato legislativa nebo spochybní a následně vyplácejí prostředky společnostem. Měli jsme tu v nedávné době případy v Německu. V roce 2009 eh, radnice Hamburku rozhodla, že na vybudování eh, nové elektrárny musí mít eh, splněny určité standardy pro kvalitu vody. A ta společnost, která měla elektrárnu postavit, eh, toto spochybnila eh, před soudem a nyní se snaží, aby tato legislativa o standardech kvality již nebyla povinná. A nyní ta samá společnost v Německu zase napadá prostřednictvím těch rozhodčích soudů, rozhodčích řízení, eh, postupné snižování jaderné energetiky v Německu. Tedy tak důležitá rozhodnutí jsou tu napadána o tom jsme tedy tady hovořili, že vlastně poprvé tyto námitky na legislativu, zpochybnění legislativu se mohou týkat i evropské legislativy. Dosud šlo jenom o národní legislativu, pokud náro... určitý stát měl dohodu s jiným státem, ale nyní může být napadána veškerá evropská legislativa. Takže otázka na komisi je, jak zajistíme, že toto obchodování se smlouvami nebude probíhat, že to nebude umožňovat eh, volnou cestu třetím zemím. Jak sem vrátíme zpět transparentnost, jistotu, zodpovědnost, záruky postupu, které stanovuje naše legislativa, protože bez nich je právě ohrožena naše demokracie. Děkuji, Krytone. Málem si udělal z výměny názoru monolog Sice již nyní je po půl jedné, ale přesto dám řečníkům ještě možnost, tak aby mohla ještě reagovat komise. Děkuji, pane eh, předsedo. Já jako mluvčí sociálních demokratů v obchodním výboru samozřejmě intenzivně sledujeme jednání mezi EU a Kanadou. Já se domnívám, že my opravdu musíme rozlišovat mezi mechanismem, který může chránit investice a oblastí, na kterou se tento mechanismus vztahuje. Já si myslím, že je to jedno, zdali máme takovýto mechanismus mezi jednotlivými státy či s investorem a také v některých zemích se podařilo evropské investice také chránit v solárním průmyslu nebo v oblasti větrné energie, tak se podařilo tedy tyto investice chránit ale podle mého názoru není zde rozhodující postup. Tady je rozhodující, které oblasti spadají do ochrany investic ve smlouvě. A zde musíme také dbát na to, aby ekologická, environmentální, sociální, zdravotnická legislativa se nestaly předmětem eh, soudních sporů a my se musíme vyhnout tomu, aby právě tyto oblasti se dostaly do dohody s Kanadou. Utah Já se připojuji ke slovu Berta. Mně také šlo o to, abychom, abych řekla, že my jsme legislativci a my si nenecháme tady předepisovat multinacionálními koncerny, jaké kompenzace máme vyplatit a vyplácet. Jestliže výbor INTA na to bude dbát a jaké musí hovořit s komisí, aby tyto věci se vůbec do smlouvy nedostaly, pak budeme spokojeni. Já také doufám, že komise názor INTA vezme v tas. Ano, a nyní Klára Schlüter na závěr. Děkuji. Kryton již také řekl, Eh, téměř všechno. Také chci říci, že postupy v těchto orgánech nejsou transparentní a také žádné třetí strany nemohou do těchto sporů vstoupit. Eh, to jsou nevýhody. Nyní několik příkladů. Za prvé tady eh, jeden chemický podnik napadl stát kvůli tomu, že chce ukončit používání Eh, pesticidu a stát potom musel zaplatit kompenzaci a potom další chemický podnik v jiném případě také eh, zažádal očkodnění. A také musíte si toto mít neustále na paměti, že například může být eh, tato rozhodnutí napadena multinacionálními orgány a společnostmi. A nyní pan Hubinači za komisi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji také především za to, že byla vznesena tato otázka a za eh, vůbec eh, zahájení této diskuse, která je mimořádně důležitá. My jsme také vzali v potaz eh, vyřčené připomínky. Já bych vás chtěl seznámit eh, s celým prostředím tohoto návrhu. Ochrana investic není nic nového v Evropě. Členské státy mají síť asi 1300 bilaterálních smluv z mnoha, s celou řadou zemí a mnoho těchto dohod také mají ještě eh, ustanovení týkající se ochrany investic. A proč je tomu tak? Souvisí to s tím, že členské státy a EU eh, mají, dělají největší investice na světě. My máme asi 4 až 5 bilionů eh, majetku eh, v zahraničí. A od roku 1960 již víme, že je třeba chránit investice a investory. E, prostředí, investiční prostředí se mění, také mezinárodní investice jsou na vzestupu a byly na vzestupu a je tady celá řada zemí, které nyní investují v Evropě, které v minulosti do Evropy neinvestovaly. Ekonomická krize a potom také konkurence v oblasti investice stále stává stále důležitější. A právě proto je důležité nejenom chránit naše investice v zahraničí, ale také chránit investory v rámci EU e, arbitráže umožňují, aby jednotliví investoři řešili své spory se státem, které nebyly schopny vyřešit jinak například když se snažili o dohodu se státem. A tady není v sázce pouze legislativa, ale spíše to, jakým způsobem je se investorem zacházeno. A také no, jediná náprava je to, že opravdu se dospěje k rozhodnutí, ale nemusí se modifikovat legislativa. Dohody států o investic také vycházejí z komunitární eh, legislativy protože eh, evropská legislativa je také transporována členským státem. Takže jestliže riziko existuje, tak je přítomné. A jak bychom měli tedy systém zlepšit? Eh, je velice těžké říci, subjektům v členských státech. Netýká se to pouze velkých firm, ale i malých firm. Je tedy těžké těmto subjektům říci, protože pravomoce se odstěhovaly na komunitární úroveň, pak jste chráněni méně, než jak tomu bylo na vnitrostátní úrovni cílem je, abychom eh, postupně nahradili všechny dohody eh, uzavřené bilaterálně členskými státy. My chceme zlepšit tento systém, především sepisování smluv. My chceme jasně vyjadřit, co znamená rovnoprávné eh, zacházení. To znamená například, že země by neměly zacházet s eh, investory tak svévolně, že by jim odpírali spravedlnost či je šikonovali. Toto jsou prvky, které bude obsahovat evropská legislativa. Vyvlastnění a například také kompenzace za vyvlastnění je principem, který je také součástí ústavy mnoha členských států a toto je také součástí Evropské úmluvy o lidských právech. My chceme zabezpečit, aby žádný investor nemohl říci, že environmentální legislativa, která může zvýšit e, provozní náklady, může e, vést ke kompenzaci, protože je srovnatelná s vyvlastněním. My toto jasně nyní e, formulujeme a také definujeme i v jednání s Kanadou. A my chceme zlepšit arbitrážní řízení, my chceme, abychom měli jak hmotná, tak procedurální zlepšení. Nechceme dovolit treaty shopping. My chceme mít také etický kodex pro rozhodce, tak, aby se chovali spravedlivě. My také se musíme podívat na to, kdo nese náklady. Musíme zabezpečit, aby investor, který prohraje, musel také nést náklady řízení. Také nám jde o systém, že strany se mohou domluvit na závazné interpretaci smlouvy a také na dalších prvcích týkající se transparentnosti a výkladu dohod. My také chceme umožnit třetím stranám, aby se účastnili sporů. A takže my se domníváme, že se snažíme zlepšit systém s cílem, abychom snížili co možná nejvíce eh, možnost vedení rozhodčích řízení. A já vím, pane předsedo, že toto není pouze dost důležitá otázka, ale je to také technická otázka především. My nadále jsme ochotni pokračovat v této diskusi buď s jednotlivými poslanci, anebo i v rámci výboru. Výbor INTNA 16. května pořádá technické zasedání a my se těšíme také na diskusi o tomto tématu ku, k této příležitosti. To zajisté nejsou poslední slova o tomto tématu, ale nyní končím zasedání. My se opět sejdeme 6. května a dnešní zasedání tedy končím. Děkuji vám.